Kolegové, kolegyně. Wir sollten anfangen. Měli bychom už opravdu začít. Schön, dass trotz der ungewöhnlichen já jsem velice ráda, že přes tuto neobvyklou dobu, kdy začíná naše schůze v pondělní odpoledne, přece jen se našli členové našeho výboru, kteří si našli cestičku sem k nám a to včas. A jelikož na, nemáme času na zbyt, pustíme se hned do našeho pořadu jednání. Táži se, zda s ním souhlasíte, nevidím námitek. Výborně. A takto tedy považujeme pořad jednání za přijatý ve stávajícím znění. Sdělení předsedkyně. Jednak eh, chci informovat o tlumočení. Máme k dispozici francouzské, německé, italské, anglické, řecké, špan, španělské, portugalské, české, estonské, maďarské, polské, slovinské, bulharské a rumunské tlumočení. A jinak, jako vždy, připomínám, že je naše dnešní zasedání webstreamováno. Zároveň eh, bych eh, ještě k usnesení, k automatickému uznávání závěrečných vysvědčení ráda připomněla a požádala vás všechny, abyste přece jen ve vlastních politických skupinách přátelsky všechny žádali o podporu, tak aby se mohlo o této záležitosti hlasovat a schválit ji co nejdříve na plenárním zasedání. Já se domnívám, že by byla opravdu veliká škoda, kdyby zrovna náš výbor Eh, zde eh, nepokračoval dostatečně rychle a že by případně pouze přišel s křížkem po funuse, až když už rada se do toho pustí a všech odklepne proto se obracím jak na koordinátory mezi vámi, ale i na všechny ostatní, protože každý z vás můžete přispět svým dílem k tomu, aby přece jen co nejvíce kolegů podepsalo toto usnesení. To by nám opravdu pomohlo. A závěrečně v tomto bodu pořad jednání 19. a 20. listopadu se bude konat zasedání Meziparlamentárního výboru v souvislosti s Evropským rokem Evropského kulturního dědictví. 19. 20. listopad sice ještě máme pár týdnů čas, ale už dnes chci zdůraznit, jak významná to je záležitost předchozích zasedáních jsme měli zástupce poslance národních parlamentů mezi námi a zjistili jsme, že sice mnoho poslanců národních parlamentů přijelo, a však přítomnost našich kolegů poslanců přece jen nám tam jsme byli něco dlužni našim kolegům z národních parlamentů. Tedy prosím, zapište si do diářů um, a hezky jasně velkým písmem 19. 20. listopadu, protože kolegové se přece rozjedou ze svých členských zemí, přijedou sem. Já už jsem rozeslala pozvánky s definitivním programem, takže prosím, přijďte, buďte mezi námi a já si od toho slibuji napínavou a zajímavou diskusi v těchto dvou dnech 19. a 20. listopadu. A nyní bod pořadu jednání číslo 3. Evropský sociální fond plus eh, projednání návrhu stanoviska. Tady už předem poukazují na to, že lhůta pro pozměňovací návrh je výslovně krátká, totiž 27. září v 16 hodin. Ono to e, souvisí s ničím jiným než s obecnou situací v Evropském parlamentu. Víte, že musíme zrychlit všude. A tady právě ještě vše souvisí s prací jiných výborů a tady jsme tedy pod časovým tlakem. Proto zdůrazňuji nejpozději 27. září v 16 hodin pozměňovací návrhy, prosím. A jelikož jsem sama i zpravodajkou, tak si dovolím krátce uvést do problematiky. Já jsem na začátku eh, září vše rozeslala dodala sekretariátu, měli byste to už mít ve všech jazycích. Víte, že se řídíme pravidlem 54 plus a naše stanovisko opravdu se musí dostat do konečné zprávy učujícího výboru a já doufám, že v nejbližších týdnech se v diskusích dokážeme shodnout na dobrém nosném znění jak víte, víte, Evropský sociální fond je už 60 let tím nejdůležitějším finančním nástrojem pro integraci v rámci EU. Jedná se o přímou investici naší unie do lidí, do občanů. Tak tomu bude i v budoucnosti a e, podle komise se jedná zde o nový náboj právě ve e, ve formě e, toho ESF plus a ještě se vše posílí ten návrh ESV+, plus, eh, tam zavádí určité novinky. Jednak se má jednat do budoucna hlavním nástrojem pro prosazování sociálních práv, což znamená mezi jinými eh, vysokou zaměstnanost, férovou sociální ochranu, zejména dobře vzdělané zaměstnance, rovnost šancí, férové prostředí pracovní a eh, kvalitní zdravotní ochranu a sociální ochranu vidíte, že se opravdu jedná o velice ctižádostivé cíle, které sleduje komise tímto návrhem. ESF má do budoucna sestávat a mm, flexibilním způsobem zjednodušeně e, vést dohromady více dosavadních programů. E, což v praxi znamená, že to, co se podařilo v minulosti v mm, Erasmu, e, v té, v té podobě Erasmus Plus by mělo proběhnout i zde. Například Evropský fond pomoci znevýhodněným, fond pro zaměstnanost a sociální inovace a i zdravotnický program. Svádění dosavadních oddělených fondů má tři cíle. Posílení koherentnosti a synergii, která bude důležitou podporou pro občany a zároveň by měla zlepšit jejich životní úroveň pak zvýšení flexibility a umožnění lépe reagovat prostřednictvím těch fondů na například hospodářské a politické cykly a i na eh, s nimi související výzvy a rovněž zjednodušení jak řízení, tak programování těchto fondů, jak z pohledu úřadu, tak i beneficientů. Další důležitá změna je eh, navázání ESF eh, e Plus na evropský semestr a na doporučení jednotlivým zemím. V budoucnosti by každá země měla dostat přiměřené prostředky na prosazování těch cílů, které má doporučeny v rámci evropského semestru, případně které si sama stanoví. Jak se to ale dá prosadit, to ještě musíme dovysvětlit, protože tady je komise výslovně vágní. Návrh komise má určitě své silné stránky, ale na některých místech, při nejmenším na některých, nedostává mým očekáváním, proto jsem zatím jasně toto zdůraznila v pozměňovacích návrzích. Provázanost ESF Plus a evropského semestru a i konkrétních doporučení zemím E, v rámci sociálního fondu, totiž smelování regionu. I tam jsem přišla s pozměňovacími návrhy, podle nichž by měly členské státy i nezávisle na evropském semestru a na doporučení, které dostanou, měly mít možnost prosazovat a i financovat regionální strategie. Navíc mám pár pozměňovacích návrhů i k přerozdělování rozpočtových prostředků, totiž z návrhu komise neplyne jasně, kolik peněz mají členské státy investovat do sociální inkluze. Z mého pohledu se zdá, že by se mělo jasně stanovit, že 25% by mělo být vyhrazeno na sociální inkluzi a dodatečně ještě 2% na ty eh, výjimečně znevýhodněné mládež. Tam si myslím, že musíme mít dispozici více finančních prostředků, proto přicházím s návrhem zvýšit 10% na 15% a kromě toho navrhuji, aby členské státy i e, se věnovali tomu, e, co je pod průměrem, co tedy je zejména potřebné. Tam se jedná o regiony, kde je ten ukazatel potřebných vyšší. V Německu například máme eh, pod průměrnou eh, tu, eh, ten ukazatel mít a v NDR, bývalých zemích tedy NDR, je to nad průměrem a kdybychom to prosazovali podle komise, tak by už nebylo možné podporovat ty regiony bývalého NDR, což si myslím, že platí i v jiných zemích, kde obecně například už ten ukazatel je na úrovni, kde to nedosáhne na ty prostředky, ale přesto tam jsou eh, takové niky, kde ještě žijí opravdu chudí a potřební občané a to se musí nějak řešit. Mm, jinak jde o návrh o kulturní ukazatele jako prostředky sociální inkluzivity, zvýšení mobility občanů, zamezování eh, předčasnému ukončení školní docházky a navíc chránit děti před obecnou chudobou. Já eh, ještě mám v úmyslu vypracovat další pozměňující návrhu. Z důvodu však časové tísně jsem zatím nebyla schopna je koncipovat a proto i z mé strany ještě přispějí dalšími postupně tam se budu věnovat například menšinám, zaostřením na menšiny, eh, vzdělávání a eh, zaměstnanci ve školství, eh, Erasmus, tam by se to mělo vše umět skloubit. Bohužel ale komise zatím nebyla schopna vysvětlit, jak se takovéto skloubení těch dvou programů v praxi dá provést a jak by mělo vypadat. No a závěrem úloha sportu, sportovních aktivit eh, v oblasti sociální inkluzivity. Tedy to je z mé strany vše a chci se tomu věnovat i v zájmových skupinách a jsem ráda, že kulturní sekretariát 4. září mě v tom pomohl. To už bylo první sezení a chci všem připomenout, že i dnes, eh, tento týden tedy přesně řečeno, máme druhou schůzku a vyslali jsme i mm, pozvánku příslušným činitelům ještě před letní přestávkou. Doufám, že ten komisní návrh může být ještě vylepšen a proto se budu těšit i na vaše přispění a i na vaše podněty a doufám, že dospějeme k dostatečné jednotě, tak abychom byli schopni vyslat dostatečně silný signál všem, jichž se to týká a že naše pozměňovací návrhy si najdou cestu do toho konečného znění zprávy, zejména z pohledu eh, těch pravomocí, které jako výbor máme. Takže teď je řada na stínových zpravodajích a v současnosti ze stínových zpravodajů je zde jen jedna, respektive dva, kteří jsou přítomní, takže začneme paní Everts. Dvě až tři minuty, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám za velice kvalitní stanovisko. Myslím si, že tu předkládáte dobré doporučení o tom, jak vylepšit návrh komise. Ano, je tu celá řada bodů v návrhu komise, které vítáme, konkrétně to zaměření na mladé lidi, což jste ostatně zdůraznila. Já podporuji to přidělení financování 25 v rámci sdíleného managementu, specifické cíle pro sociální inkluzi, protože tady všichni víme, jak je toto důležité tyto znevýhodněné skupiny, jako dlouhodobě nezaměstnaní děti, marginalizované komunity, e, ty se dají specificky identifikovat a zahrnout do těch inkluzivních politik. Pak e, je třeba také zdůraznit roli kultury, protože přístup ke kultuře je důležitý, aby se navyšila sociální soudržnost. A jak jste poukázala, je třeba se zaměřit na to, jak programy jako Erasmus Plus fungují, zda mohou být komplementární k ESF Plus. Ještě bych chtěla říci, že v mém volebním okrsku ve Walesu, který eh, dostává vysokou míru financování, Máme ehm, několik velice úspěšných projektů, které řídí organizace Corporate, což je taková ženská organizace a snaží se podpořit genderovou rovnost a tady eh, financování ESF Plus pomohlo stovkám ženám nejen na to, aby si našli práci, ale také proškolovali, našli si lepší pracovní pozici eh, nebo školení eh, Eh, jako lídry týmu a podobně. Také máme silnou síť, která propuje nejrůznější vzdělávací instituce, kulturní instituce, takže opravdu vidím, jak efektivní ESF dokáže být a je třeba na tom ještě budovat, rozvinout to, aby to ještě lépe fungovalo v budoucnu. Ano, děkuji mnohokrát paní Bild za ENF. Tak, jestli chcete. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že ten návrh nařízení komise nám působí starosti, protože stejně jako soud, politika soudržnosti, je zde velký cíl eh, pro cí, eh, velký prostor pro cíle integrace eh, emigrantů z třetích zemí a na sociální inkluzi a státy vlastně budou muset věnovat 25% svých zdrojů sdílenému řízení, což je daleko více než těch 10%, které jsou věnovány nezaměstnanosti mladých. Působí nám starosti, protože Evropský sociální fond bude zaintegrován do evropského semestru a komise bude takto posuzovat formulovat migrační politiku státu, případně tedy eh, je sankcionovat. Co se týká návrhu komise z května 2018, Francie už vlastně eh, bylo na ní poukázáno v rámci integrace na trh práce imigrantů. Komise se zdá, že doporučuje určitá diskrimina- opatření v rámci pozitivní diskriminace. Představte si výsledek, když cíle integrace a přijímání migrantů budou skutečně vytesány do kamene. Vidíme, že s těmito ustanoveními se komise snaží všemi prostředky tlačit na, kom- na státy jako Maďarsko, které již bylo stigmatizováno na minulé plenárce a myslím si, že toto je skutečně neakceptovatelná věc. Děkuji. Děkuji. Dívám se. Další členové, kteří se chtějí eh, přihlásit o slovo tedy. Jsou, chce se někdo přihlásit? Pan Oflin na minutu. Děkuji. Ano, já bych chtěl upozornit, myslím si, že to je dobrý návrh, který jste předložila, paní zpravodajko, ale jsou tam určité slabiny této politiky v rámci Evropského sociálního fondu a jakožto bývalý člen výboru Econ určitě mohu hlasovat pro to, protože s panem Dragem vlastně, který o tom hovořil v souvislosti se svými milovanými strukturálními reformami. Uh, a spíš nepůjde o vyšší úroveň sociální ochrany, ale spíše o nižší tedy úroveň sociální ochrany, přístup k, pen, k důchodům, různé ty uh, výhody a benefity, které by tedy měly vlastně být v rámci jednotné měny. Myslím si, že je to proti těm cílům, které vlastně ten Evropský sociální fond si vytyčil. nejde jen o ty strukturální cíle, ale i makroekonomická politika v zemích jako Řecko. Když se podíváme na úroveň nezaměstnanosti, myslím si, že je to ještě poněkud horší než vlastně sladění s touto politikou. Myslím si, že na tom tímto bychom se měli ještě podrobněji zabývat. Děkuji. Ano, děkuji. Silvia Kosta na minutu. Ano, děkuji paní předsedkyně za slovo a děkuji za toto stanovisko, které se mi zdá opravdu velice ucelené a velice vyvážené, kde se odkazuje na sociální fond, který eh, je skutečným pilířem, jak si se sama o tom zmínila, a je skutečně potřeba navýšit a nikoli snižovat prostředky v tomto fondu. A dále jsou tam potom, je tam to propojení s těmi dalšími čtyřmi velmi důležitými fondy. Doufejme, že to nebude na úkor eh, specifik některých těchto fondů, které jsou tedy, by měly být věnovány pro určité konkrétní cíle, takže já předložím několik doporučení. V tomto smyslu v rámci předchozího eh, programovacího období Ehm, to bylo velmi poměrně složité nařízení eh, a bylo důležité, aby zejména to bylo uplatňováno pro ty nejzde výhodnější občany, ovšem bylo to tedy poměrně komplikované, takže bychom se na to eh, zjednodušení měli zaměřit. Co se týká nových kritérií pro rozdělování, je pravda, že bychom se měli zaměřit na ty mladé lidi, kteří se ještě vzdělávají, než vstoupí na trh práce. To jsou tedy zejména skutečně klást důraz na vzdělávání a odbornou přípravu, to je velmi důležité. A pokud jsem to dobře pochopila, je tam tedy povinnost pro členské státy, které v, na, na národní eh, úrovni nedosahu, nemají tedy eh, příslušný, příslušné procento těchto mladých na státní úrovni, ale zaměřovat se více na regionální úrovni. Já bych se tady chtěla zeptat na toto. Tento počet nebo to procento mladých, ne, přeformuluji to jinak, zda tedy v těch regionech, které mají vysokou, vysoké procento tady těchto nižší, tedy v tom celém systému fondu, ono se to týká celého toho fondu. Jak jim, co se týká zaměstnávání, vzdělávání, tak eh, tam je to tedy ještě poněkud vyšší. Než tedy odpovíme na vaši otázku, chce se ještě komise vyjádřit? A ne, nevypadá to tak, takže já se vracím k té otázce. Ano, v tom návrhu jde o to, že určité prostředky budou použity nebo měly by být použity pouze tehdy, zejména v oblasti boje proti nezaměstnanosti mladým, pokud tato kvóta bude pod, pod průměrem EU, ta kvóta těch nižší, těch mladých lidí. Pak zde ale máme jev, který samozřejmě že to může ležet ve všech členských státech, no, v celém členském státu pod průměrem EU, ale potom vlastně v těch region, v regionech jsou některé specifické strukturální problémy, které tam panují a já si nemyslím, že je tedy správné a spravedlivé říci, pokud je celý členský stát celý pod tou pod tím průměrem, ale mohou být také regiony a potom tedy i ty regiony, které leží nad tímto průměrem, tak by tam neměly být ty prostředky použity. To si nemyslím, že je správné. Měla by být také určitá regionální vyváženost v rámci členských států a v rámci Evropské unie a ty regiony, které jsou silně postiženy nezaměstnaností mladých, by měly být schopny používat tyto prostředky, i když celý členský stát obecně má kvótu, která je pod průměrem EU. Myslím si, že to je otázka spravedlnosti a pokud, pokud tedy myslím si, že je důležité, aby byla dosážena také tato regionální rovnováha a k tomu by ty strukturální fondy měly také napomáhat. Jen velice stročně, bych tě Petro chtěla podpořit, protože včera jsem hovořila o situaci v Itálii a tady je eh, jasné, že v Itálii je to tak, že na severu je to lepší než eh, na jihu, takže obecně jako národní stát jsou na tom poměrně dobře, ale v jednotlivých regionech odděleně. A pokud to má mít dopad na sociální spravedlnost, tak bychom měli mít nějakou schopnost něco dělat a proto jsem v souladu s tou tvojí linií. Dobře, děkuji srdečně, tak se těším na další pozměňovací návrhy z vaší strany a jak jsem již řekla, tento týden budeme mít ještě setkání se zúčastněnými subjekty kde možná ještě dostaneme určité vstupy ze strany různých účastníků a 27. září 16 hodin je lhůta pro pozměňovací návrhy. Budeme hlasovat 8. listopadu a výbor EMPL 27. listopadu bude hlasovat. Takže vidíte, že je to poměrně napnutý tedy časový harmonogram, nicméně si myslím, že společně se nám to dobře podaří. Takže vám srdečně děkuji a nyní se dostáváme k dalšímu bodu pořadu jednání a to je bod 4 a zde budeme hlasovat o stanovisku a to minimální eh, standardy pro menšiny v EU, zpravodajka Andrea Boš, Bockor. Jde o zprávu z vlastní iniciativy a chtěla bych se zeptat tedy paní Bočkot, zda bych chtěla ještě stručně něco říci, anebo můžeme hned přejít k hlasování. Dobrá, takže se můžeme dostat hned k hlasování. Já si musím také ještě rychle z tašky vyndat svou hlasovací kartu. Bitte um Verzeihung. <laughs> so. Es gibt nur eine kleine Sache. Ja, ich habe schon gehört. Alles klar. <laughs> So, haben alle ihre Abstimmungskarten gut. Tak máte všichni hlasovací karty, dobrá, takže kompromis jedna pro, proti, zdrželi se, přijat. Tím se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 9 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 10 pro, proti, zdrželi se, přijat. 13 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 14 pro, proti, zdrželi se, přijat. 15 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Kompromis 2 pro, proti, Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 23 pro, proti, zdrželi se, přijat. 24 pro, proti, zdrželi se, přijat. 26 pro, proti, zdrželi se. Myslím si, že je přijat, ale ověříme to. Zahajuji hlasování elektronické. Končím hlasování. A je zamítnut. Pozměňovací návrh 28 pro, proti, zdrželi se, přijat. 29 pro, proti, zdrželi se, přijat. 30 pro, proti, zdrželi se, přijat. 31 pro, proti, zdrželi se, přijat. 32 pro, proti, zdrželi se, přijat. 35 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 42 pro, proti, zdrželi se, přijat. 43 pro, proti, zdrželi se, přijat. 44 pro, proti, zdrželi se, to bych asi raději ověřila. 44, zahajuji hlasování. Končím. 10 k 6 zamítnut. Nebylo to vidět. Pozměňovací návrh 45 pro, proti, zdrželi se, přijat. 46 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 49 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijat. 55 pro, proti, zdrželi se, přijat. 56 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijat. 60, 96, pardon, pro, proti, zdrželi se. No, nejsem si jistá úplně, takže ověříme 690. Zahajuji hlasování. Končím. 10 k 6 je přijat. 63 pro, proti,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 proti, zdrželi se, schválen. 77 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 70... Mohli bychom až do um, 89 hlasovat unblock? Dobrá, tak 77 až 89 unblock. Kdo je pro? mimo mikrofon. Aha, v takovém případě, říká předsedající, to bude rychlejší, když budeme hlasovat jednotlivě. 77 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 78 pro, proti, zdrželi se, schválen. No, tak komentáře mimo mikrofon. A nyní můžeme en blok hlasovat 81 až 89. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 90 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh 1 k 1,90 pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. 93 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 92 pro, proti, zdrželi se. Tady si to raději ověříme, hlasujeme ještě jednou o 2,90. Končím hlasování. Schváleno jedním hlasem navíc. 95 pro, Proti? Zdrželi se? Když tedy nebudete zvedat pacičky, tak já to nerozpoznám. Hlasujeme elektronicky. Pfečen. <laughs> Aspoň, že trochu připomnělku má smysl pro možná čeká to slyšení. Výborně. Končím hlasování. Zamítnuto 9 hlasy k 7. 98 pro, proti, zdrželi se. Uvěřujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto rovněž 9 hlasy. 97 pro, proti, zdrželi se Stejná většina, pravděpodobně 99 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 100 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 101 pro, proti, zdrželi se, to si raději ověříme. končím hlasování. Zdá se tedy, že to bude vše 9 k 7. 102 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 103 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 104 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 105 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 106 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 107 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 108 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Další tři, o nich se nedá hlasovat, protože jsou z ní s textem zpravodajky. 112 pro, proti, zdrželi se, schválen. 113 pro, proti, zdrželi se, schválen. 114 pro, proti, zdrželi se, schválen. 115 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 117 pro, proti, zdrželi se, schválen. 121 pro, proti, zdrželi se, schválen. 123 pro, proti, zdrželi se, schválen. 124 pro, proti, zdrželi se, schválen. 125 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 127 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 128 pro, proti, zdrželi se schválen, 129 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 130 pro, proti, zdrželi se schválen, 131 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 132 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 133 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 134 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 136 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 137 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. A přecházíme ke koncovému hlasování. Hlasujeme jmenovitě, zahajuji hlasování. Geschlossen. A končím hlasování. 14 hlasy pro a 2 hlasy proti, nikdo se nezdržel, přijato velkou většinou opravdu blahopřejeme zpravodajce. Prosím, paní Boško, ještě má slovo. Já vám děkuji. Pouze pár slov. Kolegové, chci vám poděkovat za vámi vyjádřenou podporu, za to, jak jste hlasovali o tomto stanovisku. Myslím si, že je to velice důležité téma pro nás kdo máme minoritní komunity na úrovni EU. Opravdu se, jsem velice vděčná všem eh, kolegům, asistentce, která se hodně eh, zapojila do toho dovedení dokonce celému sekretariat poradcům a stínovým zpravodajům, protože jsme velice kvalitně spolupracovali a opravdu jim děkuji za to, jak byli konstruktivní a děkuji za ty naše kvalitní rozpravy, takže ještě jednou vám všem děkuji. Já vám srdečně děkuji i z mé strany za výbornou spolupráci se spravodajkou, ale i se stínovými spravodaji a se sekretariátem. So, je kom... A, dobrá, nastal ten správný čas, abychom se pustili do So, liebe Kollegen. Milí kolegové, kolegyně, přecházíme k bodu pořadu jednání číslo 5. Eh, představení eh, zádání eh, výboru KOLT a tematické sekce, prezentaci o digitálních dovednostech v 21. století. A nyní srdečně zdravím a musím si dát pozor, abych to správně vyslovila. Zdravím paní Justinu Vajkutite Taušuskaje. Doufám, že se mi to povedlo, říká paní předsedkyně. Vítejte naše přednášející přišla z Institutu pro veřejnou politiku a řízení z Litvy a jak se brzy dovtípíte, nejbližší tři hodiny budou věnovány tématu, které je opravdu prioritou Evropské unie v současné době, což jsou digitální dovednosti. A začneme tím, že nás paní Justina seznámí s tou studií. Tady se týká o digitální dovednosti 21. století. Posléze se obratím na komisi. Tady máme pana Dimitrova a pana Mini. A komise rovněž přispěje svou troškou do mlína, uvede nás do svých kompetencí a pak bude kolečko odpovědí, otázek a pak přejdeme zcela plyně do eh, pořadu jednání číslo 6 a budeme mít takový obecný, komplexní obrázek celé situace. Nejdříve dávám na úvod slovo naší paní eh, odbornici, paní Vajku Tite Paškauské. Já se omlouvám, pro nás je to opravdový eh, jazykolam, ale vám se zas možná nesnadno vysloví jiná jména. Každopádně jsem ráda, že jste zde, máte slovo. Uh, hi everyone again. Dobré odpoledne, vás, všechny vás zdravím, jsem Justina je Pouškařka a mám tu prezentaci o studii o digitálních dovednostech v 21. století a chtěla bych představit takovou, takový souhrn té zprávy vypracované komisí. A komise letos zveřejnila akční plán v této oblasti. A toto z mé strany bude takový přehled, jak o tom, jak se eh, toto tématu chápe digitální svět a jaká je tedy i eh, vlastně způsobilost k plnění účelu, jaká jsou možná doporučení i pro váš výbor. Takže v první řadě tedy, jaké jsou tu výzvy, to, že existuje nízká úroveň propojenosti, také nedostatečné znalosti ze strany učitelů. A myslím si, že toto ostatně vlastně vyplývá také z toho, že tu máme nedostatečnou míru proškolování učitelů. Akční plán komise navrhuje takový nástroj nazvaný selfie, to by byla taková hlavní iniciativa, která by mohla podporovat právě tento nedostatek eh, znalostí a schopností ze strany učitelů. Tento nástroj osobního zhodnocení selfie vlastně vede k tomu, že příslušné instituce si vytvoří vlastní strategie pro digitální oblasti, když zaznamenají nějaké nedostatky. To znamená, že si mohou vybudovat své vlastní kapacity a naše zpráva doporučuje, že se jedná o velice důležitou iniciativu, ale že je zapotřebí větší míru podpory, strukturálnější reformy na úrovni členských států a proto výbor doporučuje komisi, aby tedy zajistila víc, větší míru údajů ze strany členských států, aby je lépe mohla podpořit, podpořit jak učitele, tak studenty. A další věc, kterou ne, jak si zpráva nezaznamenala, a to je otázka autorských práv v oblasti vzdělání, protože si myslíme, že je tady velká míra nejistoty o tom vlastně, jak využívat ten digitální vyučovací materiál a je zapotřebí větší míru podpory právě tomuto tématu autorských práv, ještě než vstoupí v platnost nová příslušná směrnice. Další výzvy, které zaznamenal ten digitální akční plán, je také nedostatek digitálních služeb a také oblast mobility pro studenty. A tady Akční plán pro digitální vzdělání navrhuje rozvinout určitý rámec pro poměřování těchto znalostí a nabitých schopností. Toto je velice eh, komplexní téma. Naše zpráva navrhuje, že by se toto téma mělo ještě více prohloubit o té možnosti eh, další zprávy celého tohoto rámce. Bylo by dobré, kdyby byly společná pravidla pro uh, ukládání údajů, sběr údajů. V dnešní době mnohé vzdělávací instituce se nacházejí v různých fázích rozvoje těch digitálních nástrojů a stejně tak jejich uh, učitelé mají jinou míru vz digitálního vzdělání. Pak, eh, co jsme dále zaznamenali, že pracovní trh v Evropě bude pokulhávat v konkurenceschopnosti, pokud se nenavýší jak obecné digitální schopnosti, tak ty pokročilé digitální schopnosti. A tady, aby se toto vyřešilo, navrhujeme v tom akčním plánu, aby byla taková celoevropská platforma pro vyšší vzdělání a pro posílenou spolupráci. To znamená, že by to byla platforma pro instituce vyššího vzdělání, které by si vyměňovaly správné postupy a povzbuzovaly by internacionalizaci. Také doporučujeme, že přidanou hodnotou takové platformy spolupráce ve vyšším vzdělání eh, tedy taková by se měla více prodiskutovat ze strany celé řady aktérů, zapojit do toho tedy i příslušné instituce a zamyslet se nad dalšími možnými propojeními, synergiemi s dalšími iniciativami, jako například Erasmus+, všechny ty, které se zabývají vzděláním, vyšším vzděláním. Dále, co jsme zaznamenali, Ehm, nízká mediální gramotnost mezi mladými i dětmi, také, že se rozšiřuje ten genderový rozdíl, celkově ze strany dívek je tu nedostatečný zájem například právě o studia v oblasti informačních technologií a komunikacích, no aby se konkrétně toto vyřešilo či vylepšilo, tak akční plán navrhuje zorganizovat workshopy pro dívky, aby jim předložili ty pozitivní eh, modelové role a tady eh, rozšiřovat jaksi jejich zájem o informační technologie a komunikace. Nicméně zpráva eh, tady přichází s tím, že potřebujeme mít lepší strategie a konkrétní návrhy, jak vylepšit spolupráce tady na toto konkrétní téma. Tedy potřebujeme strategický rámec, jasné, jasnou, jasný cestovní plán, kterým by se řešily tyto politické iniciativy, také otázka financování. No a v neposlední řadě akční plán zaznamenal, že tu zapotřebí mít konzistentní data o digitálním vzdělávání, protože v současné době nemáme dostatečné komparativní údaje. Takže se tu navrhuje několik způsobů, jak i vyřešit tento problém, například referenční studia, které hodnotí pokroky v, v šíření těch znalostí v oblasti IKT. Pak je to nový modul, takzvaný PISA, a pak další velice zajímavá věc, rozvíjet velká data a rozvoj analytických pilotů. Toto si myslím, že by mohlo přinést zase tu přidanou hodnotu evropskému vzdělávání a je důležité se zaměřit nejen na stranu dodávky, tak také na stranu poptávky, abychom věděli, jak například konkrétně toto využívat ve prospěch eh, institucí vyššího vzdělání v Evropě například eh, společná eh, studie pro výzkum navrhují že by se měly nadefinovat politické priority v první řadě než se rozvinou ty eh, Learning Analytics Pilots, pak tedy nadefinovat ten cestovní plán a zaměřit se, jak se budou rozvíjet příslušné nástroje a pak identifikovat ty instituce, organizace či jednotlivce, kteří by dále vše koordinovali na úrovni národní i evropské. Děkuji a pokud máte nějaké dotazy, tak ráda zareaguji. Yeah. Ano, mnohokrát děkujeme srdečně za velmi přesné a pregnantní představení vaší studie. Myslím si, že výsledky nám v naší práci velmi pomohou při zpracovávání naší zprávy z vlastní iniciativy a než tedy přejdeme ke kolečku otázek a odpovědí, tak bych ráda dala slovo oběma zástupcům, respektive zástupkyni a zástupci komise aby nám ještě trošku vysvětlili, co, o čem uvažuje komise, jaký je její akční plán digitálního vzdělávání. Jsme velmi napnutí, už jsme vlastně se na to mrkli, na ty vaše úvahy, ale bude, vel, bude samozřejmě hezké, pokud příslušní odborníci nám k tomu řeknou ještě něco konkrétnějšího a ještě jednou zde velmi srdečně vítám paní Fabrici Beníny a pana Dimitrova. Pokud jsem to dobře pochopila, tak začne pan Dimitrov. Takže prosím, máte slovo máte dohromady 10 minut, tak jak si to rozdělíte, to už je na vás tedy. Děkuji, paní Kamrvert vážení poslanci Evropského parlamentu, nejprve bych vám chtěl poděkovat za pozvání, abych se účastnil tohoto veřejného slyšení. Komise samozřejmě vítá příležitost, že zde může být a představit poslancům akční plán, který jsme schválili v lednu 2018. Velmi rychle projdu tento akční plán, pohovořím o prioritách a o specifických opatřeních a potom dám slovo své kolegyni o digitálních respektive nyní dávám, ne, za chvíli dám slovo kolegyni, takže nebudete asi překvapeni, že zástupci DG Education a Cattle, eh, tedy považují to, že vzdělávání a další odborná příprava je nejlepší investice pro vytváření pracovních systémů a musí samozřejmě tyto vzdělávací programy odpovídat potřebám společnosti. Jednak samozřejmě pro dnešní svět, ale zejména také pro budoucí trh, trh práce. Digitální transformace to je jedna z hlavních výzev. Všichni víme, že tento proces nemůžeme už zastavit vlastně musíme už to, za, toho zapojovat vzdělávání od začátku a snažíme se to tak dělat. Nebudu vás zaplavovat statistikami, ale ukážu vám konkrétní obrá- schéma, které je užitečná to je vlastně jak eh, počet smartphonů, jak tedy se vyvíjí vlastnictví eh, a smartphonů. 83% dětí od 12 do 15 už v roce 2017 vlastnilo smartphony. V dnešní době už to je možná přes 90% co to tedy znamená. Před deseti lety toto číslo bylo téměř na nule, dá se říci, takže toto je situace, ke které dochází dnes. Je to velmi masivní nárůst. To jsou, to jsou čísla ze Spojeného království. Myslím si, že mluví za ostatní části Evropy také. Digitální transformace přináší příležitosti na pracovním trhu, ale ještě jsme dostatečně nevyužili tento potenciál. A tato mapa ukazuje vlastně potenciál lidí, kteří pracují v tomto odvětví. V Evropě vidíte, že více než procent v zemích jako Finsko nebo Švédsko a číslo vlastně volných míst je více než půl milionu nebo ještě více těch zdrojů. A toto vlastně jsou čísla, která se týkají Evropy. Transformace, kterou procházíme, nabízí mnoho příležitostí pro vzdělávání, tak aby bylo přístupnější, zaměřené na to, aby univerzitní kurz vzdělávání a bylo zaměřeno na všechny i na ty, kteří nemají tedy eh, snadný přístup k získávání vědom, vědomostí Eh, digitální vzdělávání musí být inkluzivní, musíme co možno nejvíce využívat technologie eh, vzdělávací instituce, školy, univerzity samozřejmě musí jít s touto dobou, s tímto rychlým vývojem, ale bohužel to není to, co se vždy děje. Dnes vidíme to, že vzdělávání a odborná příprava je skutečně na vrcholu politické agentury. Loni v Gettenburgu na sociálním summitu komise představila svou vizi do roku 2025 vytvořit evropskou vzdě- oblast vzdělávání. Ten digitální Eh, nebo akční plán digitálního vzdělávání tam byl již představen. Máme tři priority, na které se zaměřujeme a jedenáct akcí. A ty tři priority je využívání, lepší využívání digitálních technologií pro učení a vzdělávání, rozvoj relevantních digitálních kompetencí, zlepšování vzdělávání prostřednictvím lepší analýzy dat to si myslím, že je velmi přehledné. Také musím říci, že to je spoje, společná iniciativa něk- mnoha generálních ředitelství DG Connect, DG Education a Connect a mnoho dalších generálních ředitelství, která se na tom podílejí. Dovolte mi, abych velmi rychle prošel ty priority. Pilíř 1, tam se snažíme lépe využívat digitální technologie pro učení a vzdělávání lépe spolupracovat, lépe školit a ale vždy eh, tyto technologie dobře nevyužíváme a i, i ty přístup k tomu vzdělávacímu eh, obsahu je eh, bezprecedentní, nicméně ne vždy je to úspěšné. A musí se ještě mnohé udělat v této oblasti. Druhá, druhý pilíř je zejména zaměřený na digitální znalosti a vědomosti, tak aby byly přístupnější a jak je lépe rozvíjet a není žádných pochyb, že digitalizace vyžaduje opravdu, opravdu velmi rozsáhlý soubor kompetencí. To je velká výzva pro Evropu. Víme, že například jedna z pěti nebo jeden z pěti mladých lidí ještě nemají základní digitální vědomost, znalosti, i když 90% pracovních míst vyžaduje tyto digitální znalosti. Takže vidíte, že to ještě tak dobře nesedí, bude se to zvyšovat ve velmi blízké budoucnosti a něk- mnoho pracovních míst bude vyžadovat zcela jiný soubor znalostí a vědomostí a víme, že jen 15 eh, tohoto eh, sektoru zpracovávají ženy tedy, takže vidíme, že ty digitální eh, vědomosti u ženských pracujíc, pracovnic tedy jsou ještě horší než u mužů. Konečně priorita je zlepšovat učová, vyučování a odbornou přípravu díky datům a analýzám musíme zlepšit učova, vyučování a odbornou přípravu testováním, analýzami, to se zatím ještě tak neděje dostatečně, a zlepšováním vzdělávacích eh, systémů a systému odborné přípravy. Velmi rychle ještě budu prezentovat několik akcí nebo opatření, než dám slovo Patrici. Rád bych se zaměřil na ty akce, které jsme zahájili v rámci selfie. To je vlastně vlast sebehodnocení Dvě pro školy. To bylo spuštěno loni v rámci pilotního projektu a 25. října letos to bude oficiálně spuštěno více než v deseti zemích je to o rozvíjení digitálních strategií ve školách, je to taková vlast sebe zamyšlení, sebehodnocení, abychom, te, abychom tedy zhodnotili své vlastní znalosti a vědomosti takovým celostním přístupem v rámci akčních plánů. Spustíme to tedy později v letošním roce. Druhá akce, o které bych stručně pohovořil, je potřeba podporovat digitální a podnikatelské schopnosti žen, tedy ženský, dív, dívek nebo ženských studentů. Vytváříme soubor opatření, různé workshopy zaměřené na digitální vzdělávání, na děvčata tedy, na základním a středním školství, aby se tedy, aby, aby tedy chom podporovali také podnikání, podnikatelského ducha u žen. A konečně se chci zmínit o dalším opatření, to je využívání umělé inteligence a analýzy v rámci pilotních projektů, uč, strojové učení. Je týk, to už je vlastně systém využívání veřejně přístupných dat, to už existuje podílejí se na tom určití takzvaní kurikulum designéři na, v rámci bakalářských i magisterských studijních eh, eh, programů, tak aby to bylo co nejblíže pracovnímu trhu a jeho potřebám. A nyní dám slovo Fabrici. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. A opravdu srdečné díky tomu výboru za pozornost, kterou věnuje digitálním dovednostem i doporučení eh, v té studii. To je opravdu velice osvěžující, že se můžeme zamyslet i nad podněty třetí strany. Tedy obecně se snažíme monitorovat způsob, jak propojenost a digitální dovednosti a nástroje jsou v daných společnostech přístupny. Můžete i najít u ukazatele digitalizace ekonomiky a společnosti. Tam opravdu zjistíte, jak to vypadá, jak z pohledu hospodářství, tak i školství, tak i jednotlivého obyvatele. A nyní, když už přejdeme ke školám konkrétně, tak tady je ta první akce totiž kapacita, aby ve školách byl přístup k pásmovému internetu, je prioritou, protože v opačném případě v těch školách s internetem pracovat nemůžeme. Stále ještě máme 18% škol, které propojeny nejsou. To samozřejmě můžeme eh, nahlížet z pohledu kontextu v daném členském státě. Jednak je třeba zvyšovat povědomí, nakolik škola může čerpat už finanční prostředky v rámci stávajících finančních rámců, jak SEF, tedy Connecting Europe, ale i Evropský sociální fond, který disponuje penězi vysloveně pro školy. A když už teda hovoříme o poradenství, tak máme takzvané kompetenční úřady pro širokopásmový internet a tam se dá organizovat jak webináře, tak i využívat jiných informačních kanálů. V plánu se zmiňuje i propojenost škol s důrazem na znevýhodněné regiony a v tom ohledu se v dalším finančním rámci už objevují cíle, které budou zdůrazňovat socioekonomické kritéria propojování určitých škol, tak, aby tam byla určitá internetová rychlost. A akce číslo 6, to je moje mm, oblíbená záležitost. Tady je takový špendlíček a můžete ten špendlíček mít všichni. Já jsem je zde přinesla a proč ten EU eh, kódovací týden je takovým mým oblíbeným dítětem. Ono totiž se to týká všech. Letos to bude od 5. do 13. října probíhat a cílem je, aby do roku 2020 se toho účastnilo 50 škol. Jakým způsobem? Tak, aby každá škola měla možnost se věnovat jedné akci, jedné iniciativě týkající se kodování. To je takový nástroj, i společenský nástroj, který z nás už dělá nikoli pouhé uživatele, ale i ty kteří sami dokážou do něčeho zasahovat. Týká se všech i vy jste zváni na průsvítkách, zjistíte, kolik tam je odkazů na zdroje, odborné zdroje, nástroje, které jsou k dispozici, můžou být replikovány, můžete jich využívat, máme i mapy, které vše online monitorujou a pak tam jsou i ty kódovací výzvy týdne. Připojte se tedy k nám Všichni byste měli mít možnost se podívat, jak vypadá takový velvyslanec toho kódovacího týdne. Má oranžové tričko a jsou to vše dobrovolníci a doufáme, že tady ta reakce bude opravdu hodná eh, jak kvality této iniciativy. A tady akce 7 Poprace s výzvami digitální, přechodu na digitální prostředí. Tam by mohl být ten seznam dlouhý, ale v čem spočívá naše reakce? Řada takových iniciativ, které šíří povědomí, řada kampaní, jednak iniciativa, která se jmenuje Bezpečný internet pro tebe, tu jsme rozjeli v únoru letošního roku. Je zaměřena na mládež, děti, rodiče a učitele a pak ještě kampaň Back to Schools, kde se děti snaží vzájemně probírat způsoby zodpovědného chování na internetu. Pak v listopadu budou známi výherci té soutěže Internet for You. A ještě slovíčko závěrem. Ženy a digitální prostředí. To je něco, co um, komise a moje paní komisařka, si velice cení. Máme strategii, máme i takový scoreboard, kde se vše bude poměřovat a bude i snídaně Rady pro konkurenceschopnost a za rok v říjnu vše zveřejníme. Děkuji, srdečné díky i zástupcům komise, panu Dimitrovi a paní Beniny. A přecházíme ke krátkému kolečku otázek a odpovědí. A protože nás tady není až tolik, tady to nemusíme brát až tak škrobeně, nemusíme si dávat pravidla, že nejdříve stínový zpravodaj, pak zase někdo jiný, prostě kdokoliv má chuť a puzení se na, něčo, na něco zeptat, nechť se hlásí a určitě neopomeneme i stínové zpravodaje. Bohužel paní zpravodajka tady zatím není, my doufáme, že se k nám dostane v průběhu odpoledne, no a budeme uplatňovat svůj obvyklý ping-pong a prosím tazatele, aby se vždy vyjádřili, na koho směřuje jejich otázka z těch tří přednášejících. Jako první se přihlásila paní Rodriguez. Máte slovo. Zkuste se vlést do dvou minut. Thank you, I'm going to speak in Portuguese. So... Děkuji a budu hovořit portugalsky, tak si prosím nasaďte sluchátka. Já jsem si velice pozorně vyslechla obě prezentace a chci vám za ně poděkovat. Co se týče uh, prezentace Justýny, já jsem byla v roce 2015 pravodajkou k textu posílení eh, role dívek prostřednictvím vzdělání a tam jsme se právě zabývali tím, že dívky, ženy eh, příliš nestudují inženýrství a konkrétně informatiku. Takže bych chtěla vědět, co si myslíte o možnosti vytvoření kvót, Například v mé zemi v Portugalsku se vytvářejí takové přechodné zákony, které mají takto na pomoci příslušným univerzitám, protože u informačních technologií tam najdeme zejména muže, studenty, ale co se týče oblasti vzdělání pro informatiku, tam už je ta situace vyrovnanější. A já eh, sama pocházím tady eh, z této oblasti a tam zaznamenáváme v tom vzdělávání větší rovnováhu genderovou, ale v inženýrství už ne. Takže jak si myslíte, že by mohly fungovat kvóty pro tuto oblast? A pak podobná otázka pak se týká té akce 8, kterou tady představuje komise. Ale chtěla bych ještě říct jednu věc. Já jsem spravodajkou, stínovou spravodajkou za socialisty pro tuto oblast a požádala jsem 12 univerzit z ultraperiferických oblastí, protože z jedné takové pocházím, aby mi poskytli feedback a přispění. No a co mi řekli, když si přečetli ty dokumenty, že takové kurzy nestačí nebo nedorazí vlastně do té třídy, protože z toho nabývají takového dojmu, že to píšeme tak nějak pro eh, jaksi všeobecný průměr, ale to neříkám, abych řekla, že i samotná komise generalizuje. Ne, prostě to říkám, že to jaksi nestačí pro ty specifické obsahy. Takže si kladu otázku, jak to udělat, aby tyto aktivity, tyto kroky eh, zahrnuli i ty konkrétní pedagogické postupy a jak do toho zahrnout ty dospělé, tu komunitu dospělých, aby měli navýšené digitální schopnosti. Já vielen herzlichen Dank. Děkuji vám srdečně. Já si myslím, že první otázka je nasměrována na naši expertku, která zpracovávala tu studii, paní Justínu. Tak prosím, máte slovo. Uh, Děkuji vám za tuto otázku. Já si myslím, že to byl takový širší komentář k té prezentaci. My jsme analyzovali specifické aktivity v tom akčním plánu pro digitální vzdělání, který předložila komise. No a ta otázka dívek ve vzdělání tam je to tak, že e, výzkumy prokazují, že i když e, mnohé dívky studují ICT a STEM e, na základní škole, tak v následujícím vzdělání od toho ustupují, protože nemají nějaké pozitivní vzory, modely, nějaké povzbuzení ze strany učitelů nebo z prostředí, aby pokračovali a rozvíjeli kariéru v, tém, v této oblasti, protože jsou tu stereotypy, že informatika je pro chlapce a že by se měli věnovat jiným oblastem. Takže můžeme potvrdit to, co říkáte, že v tom raném věku jsou tu téměř podobná čísla srovnání mezi chlapci a dívkami, ale později tedy od toho dívky upouštějí a rozšiřuje se tedy ta ten genderový eh, rozdíl v této oblasti. Děkuji, pane Demetrove, paní Beníny. Máte nějaké připomínky? Prosím, pane Demetrove. Děkuji paní Rodriguez za její otázku. Já bych rád začal všeobecným komentářem k té vaší mm, k tomu obecnému přístupu, který jsme přivzal, přijali a potom se pokusím tedy určitým způsobem se zaměřit, jak to zmonitorovat v té třídě. Já bych chtěl zdůraznit, že jsme zde v prostředí subsidiarity a já jsem první, který bych to rád zdůraznil a myslím si, že to musíme mít na paměti, když se zabýváme otázkami vzdělávání a odborné přípravy je to tedy téma, o kterém slyšíme z mnoha členských států, například Bundesrat tedy mm, sdílí naš naše stanovisko. Opravdu bereme tyto, tato témata velmi vážně, velmi seriózně se jimi zabýváme. Rád bych se možná na to podíval z trošku jiné strany. Tento akční plán je zaměřen na specifických konkrétních akcích. Někdo může říci, že je možná příliš zúžený, nebo že... Ale současně jsme zpracovali také takový soubor vysvětlujících listů, které vysvětlují obsahy jednotlivých těch akcí v rámci akčního plánu, takže nejsem si úplně jist, Ta univerzity také obdržely tyto dokumenty, ale je to nedílnou součástí celého toho balíčku balíčku. A otázka, jak tedy se stavíme, jak to, aby se to dostalo do těch tříd. Samozřejmě ono to závisí až tak na nás. A myslím si, že když se vyměňují osvědčené postupy, například v rámci toho pilotního programu Selfie, měli jsme ten úspěšný pilotní program, asi 60 tisíc studentů a učitelů se účastnili tohoto pilotního projektu a proto jsme stanovili ten cíl milion do konce období toho akčního plánu a co se týká, takže jsou konkrétní specifické akce, která se snaží, které se snažíme poskytnout těm, do těm třídám, těm školám. Možná to inspiruje některé členské, další členské státy a teď, pokud do, dostali jsme už ty připomínky, které jste zde vznesla od jiných zúčastněných subjektů, my jsme přijali rozhodnutí, že se musíme zaměřit na to vstupní vzdělávání, školy a vysoké školy, ale ne celoživotní vzdělávání. A to je to hlavní téma, na které se musíme zaměřovat. Nicméně během období toho akčního plánu do roku 2020 který by neměl překročit příští víceletý finanční rámec. Já plně souhlasím, že musíme věnovat tomu ještě více pozornosti. Mnohokrát děkuji. Prosím, buďte co nejstručnější, protože mm, čas kvapí. Prosím, další řečnice. Já bych se možná ještě vrátila k té skutečnosti, že toto je strategie pro digitální vzdělání a samozřejmě komise stojí v čele tady eh, těchto iniciativ. Jsou to takové tři hlavní osy. V první řadě bojovat proti genderovým stereotypům, jak jste to zmínila, že dívky se tomuto věnují na počátku vzdělávacího procesu, ale nedokončují. Ostatně ani tady nevidí nějakou budoucnost, ne, nevidí v tom nějaké alternativy pro kariéru. Takže na tom pracujeme. Také chceme povzbudit dívky, aby se věnovaly digitálnímu vzdělání. A tady máme eh, třeba ten program ICT eh, eh, na rok 2019 s financováním a pak je tu aspekt podnikatelský. Máme tu síť žen, ženy podnikatelky a v nedávné době jsme také zavedli Eh, online takovou po, pobídku pro eh, CEO, eh, kde budou tedy také posílat podněty právě pro ženy, které by se do tohoto měly zapojit. Takže doufáme, že toto vše přinese výsledky. Malinov. Děkuji, pan Malinov. Pokuste se i vy o dvě minuty. Thank you. Děkuji. Děkuji, Petr. Ono je to taková šťastná náhoda, že jsme právě se vrátili nedávno z Křemíkového údolí. No a už jsme lépe připraveni na toto téma. Ono je to zvláštní, protože velice podobná prezentace eh, zazněla v centrále Apple. Ano, to slovíčka, ta terminologie byla trochu odlišná, ale smysl byl totožný. My jsme čekali něco jiného, ale oni se právě věnovali tématu, co, jak si Apple počíná v školství. Tam si myslím, že oni opravdu jsou před svou vlastní vládou, Oni jsou ten předvoj ve srovnání se všemi, včetně komise. A i oni hovořili o tom, že 40 zaměstnanců ještě nemá digitální dovednosti, 90 je potřebuje. Propojenost musí být lepší, zatím ale nevíme dost, takže všichni vědí, že je to velká věc, ale podrobnosti zatím nemáme. A mimochodem v té akademii jsem neslyšel nic o eh, té neúměrné neúměře chlapců a dívek. A nevím, zda v USA je to jinak, možná na to občané pohlížejí jinak, to vnímání je jiné, anebo se tomu nevěnují, nevím. Než abych se tedy pouštěl do podrobností, se chci zeptat. Uvědomujeme si všichni, uvědomujete si, že kromě našeho úsilí ještě běží i iniciativy soukromých firm. A my zaostáváme z pohledu dokonce i toho, že bychom jim mohli dodat dostatek lidí. Takže oni už rezignovali na to, že by mohli od škol vůbec cokoliv čekat. Oni si řeknou, no, 10% to se nám možná podaří nabrat z těch absolventů ostatní záležitosti si musíme obstarat sami. A sami si koncipují a tvoří své vzdělávací struktury. A když se na ně podíváme, já tady nechci používat to nesprávné slovo, ale ono, i když je to ilegální, tak je to mnohem kvalitnější než to, co nabízíme my. Takže je to paradox a rád bych slyšel nějaké komentáře předsedkyně. Kdo by na to chtěl odpovědět? Paní Bediny, máte slovo. No, já se domnívám, že opravdu jste tu realitu popsal tak, jak vypadá. A pokud chceme pokročit, tak formální vzdělávání, ať už na státní nebo na regionální úrovni, bude pokračovat. Členské státy to mají ve svém mandátu a musí se tomu věnovat. Ale digitální dovednosti a zaměstnanci vybavení těmito domednostmi, to je otázka konkurenceschopnosti a i toho jednotlivce. Když tedy hovoříme o USA, tak v USA často narážíme na problém, že když je někdo proškolen, tak pak musí bojovat s těmi doložkami, které mm, jakoby jsou zaměřeny proti monopolům a mají pak problém například přestoupit z jedné firmy do druhé. A my se snažíme vybízet k transferu vědomostí a toho know-how mezi soukromými firmami a státním sektorem. A máme i program na to zaměřený, který se soustředuje na vysílání těch eh, pokrokových technologií, eh, umělé inteligence a tak dále eh, do vzdělávacích institucí a i dovedností. Tam jde o spolupráci kompetenčních středisek, odvětví, odborníků, a všech, kteří jsou na těchto technologiích zainteresovaní. Tady jde právě o to, aby komise dokázala umožnit to propojení jak eh, našich průmyslových odvětví, tak těch, kteří by těmi dovednostmi měli být vybaveni. Děkuji, Helga Trpel. Thank you, Petra. Thank you for the... Děkuji, Petro, a děkuji i za prezentace. Já navážu na slova kolegy Malinova, protože i já jsem byla v Křemíkovém údolí, byla jsem členkou té delegace a opravdu jsem byla pod velkým dojmem toho, jak v Kalifornii vypadá ten pokročilý kapitalismus umělé inteligence. A je to obrovský kontrast toho, jak se o tom bavíme my a jak na to nahlížejí oni. To je nejméně deset let ten rozdíl. Já chápu, a podporuji, že potřebujeme ten akční plán, tu digitální vzdělanost, šířit osvětu, eh, kyberhygiena, mediální gramotnost. Ano, to vše je třeba dělat, ale když já vás poslouchám, tak se zdá, že obecné ovzduší a to, jak jsou lidé vůbec připraveni na to, co se má zavádět, vůbec neladí s tím, co jsme prožili minulý týden v Kalifornii. Hovoříme o těch eh, onlineových kurzech. O tom už hovoříme 10 let a minulý týden jsem se přesvědčila, že vždy potřebujete jak eh, změnu dovedností, tak ten upskilling, čili zvyšování dovedností, jak u studentů, tak i u žáků, ale neobejde se to bez dobrých učitelů, protože jinak studenti neustále musí se spoléhat na analogové přístroje. Takže to se nesmí zanedbávat, to se tam musí vzít v potaz. Otázka zní, bere se to v potaz? Druhá záležitost je třeba zrychlit. Ono je už to záležitost, která opravdu kvapí, když vidíte, jak oni hovoří se světem. My jsme navštívili Airbnb, Netflix, Google, Facebook, Apple a ještě univerzitu v Berkeley a ve Stanfordu. A e, tam je to příliš nebezpečné z pohledu těch gigantů technologických e, u Airbnb, ti z toho odpadli, ale Barclay, to je veřejná univerzita, Stanford soukromá a oni jsou velice blízko propojeni s těmi tržními hráči. Jak z pohledu podnikatelských iniciativ, tak i hospodářského, oni si nemohou dovolit zklamat ty studenty. A zároveň oni vědí, eh, co si trh žádá. To my zatím tak úzké propojení v Evropě nemáme. A když tedy hovoříme o urgentní potřebě, jak měnit dovednosti, tak i je zvyšovat u studentů, žáků, abychom se udrželi v té hospodářské soutěži, tak zároveň musíme hovořit o digitálních strategiích a výzvách. Já jsem si začala eh, číst tu nejnovější knihu Harariho 21. po naučení na 21. století a on se ptá, co znamená moderní komunikace a umělá inteligence pro člověka. Je to opravdu takový klíč ke všemu, když se hovoří, že vše budou údaje a lidé je budou pouze posuzovat, ale co pak budeme s těmi lidskými kapacitami co si s nimi počneme, když budeme těmi daty takto zavaleni. A vy se o tom problému vůbec ani nezmiňujete. A když tedy hovoříme o strategii pro Evropskou unii, tak možná bychom měli ten záběr trochu rozšířit. Já děkuji, říká předsedající, prosím. Ale odpověďte stručně, prosím. Ano, máme na to. První otázka. Pokud to porovnáte s Applem a Netflixem, co se tady děje, no tak samozřejmě, že je obtížné s nimi přímo soutěžit. To jsou firmy, které jsou na absolutní špici a nepřekonatelné, dá se upřímně říci. Naš, naše poměřování je široce střižené a snažíme se zároveň i o inkluzivitu, tedy abychom na nikoho nezapomněli. Já se neschovávám za mm, takovou výmluvu, že bychom snad eh, nebyli tak vyvinuti, ale zároveň si to musíme přiznat. Je pravda, že za posledních pět let jsme v této oblasti neměli iniciativu už od roku 2013 ze strany komise a máte pravdu, že potřebujeme mít koherentnější přístup a zároveň žádostivější. My jsme možná, eh, když jsme to načasovali, to neudělali nejšťastnějším způsobem, ale pokud chceme uvažovat o budoucnosti, tak tam jsem parlamentu vděčný, že jste eh, na to poukázali a že eh, ta příští komise se z pohledu právě vzdělávání a dovedností na to podívá znovu. Zejména z pohledu vzdělávání učitelů. Tady já mohu eh, uvést pár příkladů jak se učitelům věnujeme, například ta twinningová platforma, tam už je 12 učitelů, kteří vzájemně spolupracují, používají digitální platformy, to už trvá 10 let a množství učitelů na té platformě se neustále zvyšuje. Je to dost rychle, nevím, ale funguje to a chceme to rozšířit. Otázka spolupráce, jak jste hovořila o těch univerzitách Máme takové příklady v Evropě rovněž. Jeden z nich zní Evropský Institut pro eh, inovace a technologie, ten zbližuje univerzity v konkrétních doménách. Proto máme tento typ velice úzké spolupráce. Potřebujeme více? Ano. Máme už takové typy spolupráce? Ano, ale možná ne tou měrou, jakou bychom si přáli. Paní Beniny. Já k tomu jenom něco dodám. Pokud se tak když se podíváme na ten akční plán, ale i mimo ten akční plán, tak eh, DG Connect se přesně těmito otázkami zabývá. Spolupracuje s profesory univerzitními, eh, s podnikateli, eh, s firmami. Za prvé, dopad digitalizace na budoucnost pracovního trhu a to bude finalizováno v březnu příštího roku a za druhé etické dopady umělé inteligence. My tedy máme přesně stejné otázky, přesné, eh, přesně stejné věci nám dělají vrázky, ale možná ještě nemáme ty výstupy. Děkuji, říká paní předsedající. Paní Vajkutite Paškauške. Uh, I think I, I don't have a broad... Já tady nemám nějakou zásadní připomínku, ale když se dívám na tu zprávu z hlediska eh, výzkumu, tak určitě potřebujeme větší míru lepších eh, dovedností. My v rámci naší analýzy jsme zaznamenali, že tento akční plán pro digitální dovednosti se zaměřuje na ty pokročilé zkušenosti. Možná se na to nezaměřuje z podnikatelského hlediska, spíše z výzkumného hlediska. Bychom se měli zaměřit na to, jak zahrnout naše občany do té širší, do toho širšího vědeckého povědomí, ale určitě toto je velice důležité. Stejně tak je důležité se zaměřit na to propojení mezi podnikatelskou sférou a zejména vyšším vzděláním. Děkuji mnohokrát, paní Evan. Děkuji, paní předsedkyně. Také já bych chtěla poděkovat za prezentace. Myslím si, že ten důraz na tom rozsáhlém přístupu je zásadní, zejména v takových volebních okrscích, jako je třeba ten můj, což jsou venkovské oblasti a již dlouho slibujeme tedy místní a národní orgány, že toto bude napraveno. Nicméně stále jsou tu místa, kde prostě eh, širokopásmové připojení není. A taková je situace. A pak je tu role knihoven, eh, role nebo situace s tím genderovým rozdílem. To vše se musí eh, změnit. A ještě bych chtěla hovořit také o přístupu, co se týče jazyku, protože já jsem byla spravodajkou textu, který byl přijat na minulém plénu, zaměřoval se na jazykové technologie v digitálním věku a zabývali jsme se i tím, že eh, určitý počet jazyků dominuje tady v těch internetových službách online. No a zejména v tom základním školství, když budete používat jazyk, který nemohou mladí pochopit, nemohou mu porozumět, tak eh, i když eh, používají technologie, tak je to jaksi ten špatný jazyk. Když řekneme, že všichni mluví anglicky, je to problém, ale je to zároveň velká příležitost pro EU jako takovou, protože nemáme v EU něco jako Google, ale mohli bychom mít v budoucnu, takže uh, Tady si myslím, že eh, i tohoto se chopí komise s nadšením tohoto aspektu digitálních dovedností, protože zase je to něco, co by mohlo podpořit ekonomiku v EU a stejně tak by to vylepšilo i oblast vzdělání. Denk. Děkuji mnohokrát. Tak prosím, chce pan Dimitrov. A náš komisař si toto bere v potaz eh, velice k srdci a už jsme zmínili ten nástroj selfie, bude to zavedeno v listopadu, bude to přeloženo do všech úředních jazyků, bude to dostupné prostě všem, zejména vzdělávacím institucím a zejména ve všech jazycích. Vielen herzlichen Dank, Silvia Costa. Paní Kosta se chce ještě vyjádřit. Děkuji za velmi zajímavé výsledky této studie. Děkuji za to, že jste nám prezentovali také tento akční plán. ráda bych eh, se zaměřila na tři významné otázky. Já jsem se také účastnila této delegace do Spojených států, do Silicon Valley. A tam jsme si uvědomili dvě hlavní věci. Jednak, že máme určité předsudky. Samozřejmě ano, jsou daleko pokročilejší v této oblasti. Ta digitální revoluce tam opravdu už pokročila daleko více, je tam opravdový akcelerátor. A my teď musíme najít také evropskou strategii, abychom dohnali toto spoždění, nebo alespoň co pokud možno co nejvíce. Samozřejmě chceme regulovat internet, ale co bych ráda řekla je, že například Apple si je zcela vědom oblast těch důležitých cílů a víze v oblasti vzdělávání to vzdělávání budoucnosti dnes ještě dobře neznáme. Je potřeba lidé, lidi více vzdělávat v oblasti krizového jaksi řízení a kreativity, také představivosti, tak aby byli schopni čelit určitým eh, krizovým situacím lépe. A myslím si, že všechny Eh, aplikace a všechny projekty by se měly na toto více zaměřit. Na začátku jsme si mysleli, že musíme vsadit na všechny technologie, ale pravděpodobně je potřeba věci poněkud přehodnotit a náš přístup by měl tady toto integrovat. A potom je zde ta digitální propast, o které často hovoříme, pokud jde o učitele, o žáky. A to je také důležité, když mluvíme o digitálních eh, vědomostech, digitálních znalostech, ale potom je zde také propast mezi generacemi a toto je také něco, co je potřeba zohlednit. A potom otázka toho kódování a eh, vzdělávání v oblasti informatiky, informačních technologií. Zde si myslím, že máme tendenci se příliš soustředovat možná na kódy, na kódování, na tyto nástroje ale já si myslím, že je potřeba podívat se na věci kriticky a mít takový celostní, globální přístup k tomuto digitálnímu a informačnímu prostředí. Musíme mít takový přístup, který zohledňuje určitou nutnost anticipovat scénáře a ne pouze po každé přizpůsobovat naše kompetence měnícímu se prostředí a světu. Potom potřebujeme digitální nástroje, abychom posilovali mobilitu studentů i vyučujících. Vy jste hovořili o těch nástrojích, ty je opravdu potřeba posilovat tak, aby eh, byly lépe propojené a aby všechny evropské programy více využívaly digitální technologie. Ráda bych se tedy zeptala, jaké jsou ty nové nástroje, o kterých přemýšlíte. Děkuji mnohokrát. Prosím, můžete reagovat. Thank you. Thank you. Děkuji, paní Kosta, za vaše připomínky k té otázce kódování v oblasti IT. Ano, to je důležité. Myslím, že má kolegyně to ještě rozšíří Někdy tady hovoříme o komputaci myšlení, to je možná něco trošku eh, takové všeobecnějšího, rozsáhlejšího, týká se to logiky, eh, rozvíjení těch hlavních eh, základů, toho kódování. Tady tomu se tedy také věnujeme, jak tyto digitální schopnosti mohou být usazeny do rámce, v rámci toho vyvíjejícího se prostředí. Vy jste dále ještě zmínila to rozdělení mezi generacemi, ale také z hlediska těch znevýhodněných skupin. Pak je to ale ještě další aspekt toho rozdělení mezi těmi, kteří si uvědomují, co dělají technologie, abych tu citoval, možná jste to zaslechla při vaší návštěvě v Silicon Valley, že pro některé z těch eh, společností, eh, ty společnosti jsou produktem a my musíme zajistit, aby to tak nebylo, abychom měli tedy veškeré to povědomí a ty znalosti, zejména tedy mladí lidé, kteří vlastně tráví čas na těch mobilních zařízeních, protože spousta lidí vlastně tady eh, tak to vede i své podnikání, takže toto je velice důležité. No a možná bych se já zastavil tady u mých komentářů. Again. No a to, co popisujete, je zase něco, čemu čelíme každý den, tedy kódování. Tady potřebujeme navýší to povědomí a schopnosti lidí, aby se dívali na kódování ne jako nějaký neznámý jazyk, neznámé prostředí, ale na něco, co mohou ovlivnit, čeho se mohou chopit. Někteří lidé říkají, že kódování prostě za několik let nebude existovat, bude tu umělá inteligence, takže musíme být opatrní, abychom se věnovali opravdu těm nejposlednějším technologiím, abychom nepokulhova, ne, pokulhávaly. A tady mají veřejné orgány naprosto zásadní roli, musí se i oni tomu věnovat. Prostě nesmí být bariérou pro rozvoj evropských schopností. Musíme v tom stát po boku s eh, naším průmyslovým odvětvím. Děkuji mnohokrát. Teď řeknu Justína, abych si to zjednodušila, protože to jméno je složité. Děkuji. Já si myslím, myslím, že ty otázky se týkaly více perspektivy politiky, co tedy komise dělá v tomto ohledu v rámci těch digitálního, toho digitálního akčního plánu. Zajímavá věc pro mě jakožto vědkyni je, že ten akční plán také vlastně plánuje strategické nějakou anticipaci, strategické plánování pro budoucnost. Tato část toho akčního plánu je velmi důležitá. Možná bychom mohli ještě více toto rozvíjet, abychom to zaměřili na určitou specifickou strategii, abychom skutečně poskytli evropské populaci to, co potřebuje v rámci těch budoucích digitálních vědomostí pro pracovní místa. Tak, takový ten pozitiv, to je tedy pozitivní vývoj v této oblasti. Je potřeba provádět ještě více výzkumu, více mm, plánování a výhledů, co se stane v blízké budoucnosti v následujících pěti nebo deseti letech v této oblasti. Děkuji, děkuji. Paní Bild. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji našim řečníkům. A digitální akční plán, stejně jako ta studie, která byla prezentována, uvádí určité pedagogické, demagogické věci, jako učení se informačních vědomostí ve školách, což je velmi módní ve Spojených státech, i když jsem se neúčastnila. My se do Silicon Valley, naše ekonomika potřebuje specialisty na vysoké úrovni v informatice, stejně tak jako potřebujeme chirurgy například základ, aniž bychom učili eh, tady chirurgy ECP. Ale vlastně tyto kurzy programování jsou ze všeobecněné, někdy to je na úkor ostatních eh, z oborů, například na Floridě studenti, kteří se účastní kurzu programace, už potom nemusí se účastnit kurzu za cizích jazyků. To by se mohlo týkat také matematiky, přestože učební osnovy jsou přetížené dnes například nikdy vlastně nebyli, nepodporovali příliš tu evropskou školu. Ale otázky mám následující. Jaké jsou vaše konkrétní návrhy pro zaintegrování, programování do školních osnov, na jaké úrovni a na úkor jakých předmětů? A druhá otázka, neobáváte se, že toto vyučování se stane zastaralé v okamžiku, kdy studenti, kteří se ho budou účastnit, budou se chtít dostat na eh, pracovní pracovní trh, zejména vzhledem k pokroku umělé inteligence? Děkuji. Děkuji. Takže kdo chce reagovat? Pan Dimitrov. Thank you very much. Děkuji vám za otázku. Vy jste zmínila, zda některé předměty by nemusely vymizet na úkor, pokud jsem tedy tomu dobře porozuměl, na úkor programování nebo kódování či podobně. Tady to tak nějak nezaznamenáváme v našich studiích. V podstatě dobře integrované eh, informační kurzy mohou na pomoci jiným předmětům, například studiu cizích jazyků, to je velice dobrý příklad. Určitě znáte nejrůznější aplikace či nástroje, které jsou zdarma, jsou dostupné a vlastně díky tomu rychle a dostupně můžete studovat tyto cizí jazyky, takže já si neuvědomuji, eh, nějak, eh, nebo nevím o těch příkladech, jak jste zmínila z Floridy, že by se to stalo na úkor jiných předmětů. A pak eh, nevím tedy, jestli jste položila ještě další otázku. Opravdu si nejsem jistý, nepoznamenal jsem si to. Ano, samozřejmě. Neobáváte se, že toto vzdělávání se stane zastaralým v okamžiku, kdy studenti, kteří projdou tímto vzděláním, se budou chtít dostat na trh práce, zejména vzhledem k velmi rychlému vývoji umělé inteligence? Děkuji. Ano, velice máme z toho velké obavy a je hodně důkazů, že to se stane a že se to stává. A myslím si, že to je něco, nevím, musíme se připravit daleko lépe na to, co přijde. Je mnoho důkazů a statistik o tomto nebezpečí. Například studie McKenzie z loňského roku odhaduje, že přibližně 40 různých vědo- znalostí za deset let pro pracovní místa budou úplně nová. Takže nemůžeme se takovéto situaci zcela vyhnout. Důležité je, abychom to jaksi zmírnili a připravili se na to, protože ten přechod je poměrně masivní a je to poměrně silná věc. Musíme si být toho vědomi a musíme se spíše připravovat na to, než abychom se snažili tomu nějak uniknout. Děkuji. Možná na závěr, já bych ještě položila konkrétní otázku a vyjádřila jednu připomínku, kterou můžeme zapracovat do toho druhého kolečka. Ta otázka. Hovořil jste o nedostatečném počtu odborníků, zejména v, odboru, v oboru informačních technologií, kde chybí hodně specialistů, jsou nějaké informace o tom, zda tito odborníci jsou, se nacházejí spíše v akademickém nebo neakademickém prostředí. Znám studii z Německa, kde říkají, že spíše v tom neakademickém prostředí je nedostatek odborníků v tomto a jakým způsobem toto řešit, co se týká naší odborné profesní přípravy. To je konkrétní otázka. A ta připomínka digitální vědomosti, to je pro mě více než jenom vyznat se v programování já hm, musím dokázat určitým, pokud eh, chci hodnotit nějaký algoritmus, tak vlastně musím vědět, co je za ním, musím být schopna, jak si ho napsat, takže to je otázka tady těchto kompetencí a digitálních vědomostí eh, vlastně je i v těch netechnických oborech. Musím vědět, jak to funkci- funguje. Nemusím nutně být sama schopna toto dělat, ale musím vědět, co je zatím, jaké zájmy, jak si, nebo proč se to dělá abych se naučila, jak si rozeznávat to správné od toho špatného. Tak nějak myslím si, že to je bychom se měli právě zaměřit silněji tady na toto v rámci vzdělávání v digitálních vědomostech více než pouze na oblast technického vzdělávání a na to, abychom skutečně uměli technicky programovat určité takovéto kritické myšlení a jeho hlubší rozvoj. Um, <clears throat> thank you for, for the... Já vám Děkuji za tyto závěrečné otázky, paní předsedkyně. K té první, která zněla, kde máme ten nedostatek, kde nám scházejí lidé u těch nejnáročnějších pozicí hlavně v té neakademické sféře. Německo například je dobrý příklad. Možná i v té akademické sféře bychom potřebovali lepší dovednosti řízení dat, řízení těch databází, toho otevřeného přístupu a tak dále. Ale tam, kde nám opravdu scházejí lidé, zaměstnanci, tak to jsou ty profese, na trhu, například kreativní průmysl, startupy, firmy, nikoli akademici. To samozřejmě souvisí jak s vzdělaností a rovněž i odborná příprava, tedy to, co se skrývá pod zkratkou VET. My se tím rovněž zabýváme, ale tam je třeba možná trochu přidat. K té druhé otázce, tam s vámi stoprocentně souhlasím v tom, že se jedná opravdu o více než pouze schopnost něco programovat. A jedna záležitost, kde se to snažíme zpřístupnit jak institucím, tak i občanům, je ten kompetenční rámec. To je takový univerzální nástroj, který popisuje různé aspekty toho, co my nazýváme či definujeme jako digitální dovednost. Jednak uplatňovat logické myšlení, využívat dovednosti, které se hodí při programování, ale i metakognitivní dovednosti, například reflexe. Co kde využít? Zda sdílet či sdílení může být zneužíváno tedy i kritické myšlení a i mediální gramotnost. Ono, ta svízel tam spočívá v tom, že je to pohyblivý terč, ale rozhodně e, sestava těchto dovedností je velice užitečná a z těch ohlasů chápu, že se toho i využívá. Co by komplexního přístupu v tom, co se pod tou definicí skrývá. Ještě stručně, prosím, říká předsedající. Tedy transformace naší ekonomické ekonomiky si bude nevyhnutně žádat nové dovednosti. Nevíme, jakou měrou, ani přesně kde, ale rozhodně je to něco, co se neustále vyvíjí. My potřebujeme tedy více lidí, kteří jsou ochotni ve všech odvětvích rozšiřovat své znalosti tak, aby tam, když dojde k digitalizaci, oni nezůstali stranou. A to je jedním z našich cílů zajistit, že budeme mít například i odbornou přípravu studentů či takovýto typ přípravy digitálních dovedností. To je něco, co se neustále vyvíjí a i algoritmické odkazy. Tedy transparentnost algoritmů je něco, na co nezapomínáme, co neustále zkoumáme. Děkuji vám. A na závěr omlouvám se naše řečnice z Litvy. I já bych ráda se k této záležitosti vyjádřila. Právě digitální dodecnosti, dovednosti, tam se správně kolega z komise vyjádřil v tom smyslu, že digitální dovednosti nespočívají pouze v znalostech kodování či zvládání práce z upočítače. počítače Totež se týká i digitálního vzdělávání. Když hovoříme tam o akčním plánu, tak se nejedná pouze o vzdělávání doslova. Je třeba to nahlížet v širším z širšího hlediska, například růst hospodářství, velké firmy, jejich pomoc při rekvalifikacích či vzdělávání, tedy digitální dovednosti, to má mnoho aspektů. A i my to takto vidíme. Nikoli pouze po technické stránce je třeba mít ty dovednosti, ale i v širším toho slova smyslu a je třeba udělat další kroky. Nejdříve ale si musíme proanalýzovat kontext digitálního vzdělávání a nenahlížet na to pouze z pohledu například potřeby pedagogů či z pohledu škol, které máme k dispozici, protože tady se jedná o širší záležitost. Já vám velice děkuji, děkuji všem účastníkům tohoto prvého napínavého kolečka našeho slyšení, tedy pan Dimitrov, paní Beniny, paní Vajkutite Paškavské. Pokud si tak máte chuť, tak zůstaňte mezi námi a já přizvu náš druhý panel. Od toho si rovněž slibujeme další zajímavé postřehy. A já vám srdečně děkuji za účast a samozřejmě zůstaňte mezi námi, máte-li chuť a naslouchejte. A já jsem zvu na pódium pana Marka Durando, výkonného ředitele European Schoolnet paní Ilonu Kiš, to je programová vedoucí um, veřejný knihoven 2020. To je nadace Reading and Writing v Bruselu. A pan Gambakota, to je zpravodaj výboru regionu u těchto příslušných záležitostí týkajících se digitálního vzdělávání. Doufám, že jsou všichni tři mezi námi. Ano. ohne große Umschweife. No a už bez dalších okolků se pustíme přímo do díla. Ještě jednou srdečně vítám naše tři panelisty. A jako první dostává slovo pan Durando. Já už jsem se zmínila o tom, že se jedná o výkonného ředitele Evropské školní sítě. A pro ty, kteří se na to doposud nepodívali, tak opravdu zde máme digitální třídu v Bruselu. To právě je třída, kterou vybavil tento European Schoolnet a pokud se tam ještě nebyli, tak ono to opravdu stojí za to se na to podívat, jak do budoucna by škola mohla vypadat, jak ale převážně v našich školách zatím bohužel nevypadá. Já, když navštěvuji školy v mém volebním okorsku, tak ty třídy vypadají přesně tak, jako když já jsem je zažila, když jsem před 40 lety mm, z té školy, tedy tu školu vychodila, což není až tak optimistický poznatek, ale nyní už dávám slovo paní Durando, jak podle vašeho názoru by měla a mohla a možná i musela vypadat škola v tom digitálním věku. Máte na 10 minut slovo. Many thanks for, uh, Madam Chair. Děkuji vám, paní předsedkyně, že jste nás uh, pozvala, abychom se s vámi podělili uh, o, několik bodů ohledně toho, jak digitální technologie mohou přispět k lepšímu vzdělání. Globálně v první řadě bych chtěl pohovořit o tom komplexním procesu inovace. Jak všichni víte, Máme vzdělávací systémy, které se zakládají na učení, předmětech, hodnocení. To jsou takové hlavní pilíře toho vzdělávacího systému ve všech zemích Evropy. Pak jsou tu samozřejmě eh, školní vize a potenciální eh, přijímání inovací, což se týká zejména pedagogiky, ale také technologie. A když se zaměříme na pedagogiku, tak tu máme tady tento koncept eh, té vyučovací třídy, ty tradiční školící procesy. Pak eh, je tu také autonomie týkající se škol, které tu mají větší míru flexibility, i když tady tu máme centralizované země v rámci vzdělávacího systému. Pak u technologie je to ten přístup jednoho k jednomu, využívání eh, moderních nástrojů, učebnic, otevřených zdrojů. V tom předchozím panelu jste například zmínili otázku autorských práv a pak ohledně přístupu k počítačům, k internetům, ty eh, analytické eh, vzdělání. A týká se to také infrastruktur, cloud computing, vlastní nástroje, přístupnost, široké pásmo. A pak je to také další dimenze a to bychom mohli nazvat a vzdělávací prostory, ty nové prostory pak mohou vlastně v sobě zahrnout všechny tyto komponenty. A chtěl bych s vámi sdílet také určitý paradox když jsme se dotazovali na to, jaké to byly změny v těch našich stávajících školách. Vy jste to zmínila. Máme tu učitele, které povzbuzují děti, aby využívali technologie, byli kreativní a tak to k tomu dochází v mnohých školách, ale pak eh, se stále očekává, aby jak si studenti prokázali to, co se naučili, prostě zase v tom klasickém sestavení ve třídě v takové té izolaci, takže stále ještě je třeba provádět hodně ohledně toho vzdělávacího procesu a o tom učení a vlastně o tom, jak se hodnotí to učení. V předchozím panelu také několikrát eh, zazněla pedagogika a technologie, co řídí, co. Vždy to byla tady takováto debata, ale je to jedna věc, eh, ve které máme všichni jasno. Když si řádně nadefinujeme pedagogiku, a zapracujeme do ní technologii, tak se to učení stane jednodušší, hloubkovější a bude aktivnější. A co se týče objevování se těch nových digitálních technologií, tady je otázkou, jak to zapojit mezi učitele i žáky. Neměli bychom nahlížet na technologii, aniž bychom brali v potaz učitele, protože pouze učitele společně s technologií mohou něco změnit. A tady se apeluje na budování kapacit učitelů na nejrůznějších úrovních od počátku nebo co se týče profesního růstu u samotných učitelů. A nyní tedy, co e, Evropská síť škol dělá tady v této věci? Máme tu 35 e, ministerstev školství, soustředujeme prostě všechny aktéry z toho školského prostředí a zaměřujeme se na ten školský proces. Takže uh, v první řadě vlastně taková podstata bytí naší sítě je mít údaje ohledně inovací a vzdělání a přijít s určitými doporučeními dále, podporovat školy a učitele v jejich eh, vyučovacích praktikách a pak rozvíjet a udržovat ty sítě inovativního učení a vzdělávání. Máme tu celkem hodně materiálu z ministerstev, nebo také na žádost DG Connect, nebo z ICT Schools. Tu máme hodně dokumentů o nejrůznějších projektech, které třeba podporuje Erasmus+. Ti vytvořili spoustu aktivit pro ministerstva a nadále je rozvíjejí. A nyní, co se týče aktivit, které podporují školy a učitele, my za komisi to máme tři hlavní eh, sítě. V první řadě Itvinik, tam je um, více než 61 eh, tisíc učitelů, 1800 eh, škol v té síti. Také máme vědecký portál něco, je to vlastně STEM Alliance, eh, veřejno-soukromé partnerství a za DG Connect eh, jsme také aktivní eh, v iniciativě Better Internet for Kids. Další dimenze Paní předsedkyně to zví, zmínila na úvodu, jak by měly vypadat budoucí školní třídy nebo učebny. My jsme před několika lety vytvořili takovou laboratoř budoucí učebny. Není to ale nic futuristického je to spíše taková inspirace tím prostředím, které by bylo přívětivé pro to učení a je tam zahrnutá stávající technologie. Tento ekosystém se rozšiřuje už jsme vytvořili 30 či 40 takových podobných laboratoří a máme takové i ambasadory, které jmenují příslušná ministerstva. Také poskytujeme školení učitelům, ale školení není dostačující, abychom přilákali učitele, tak máme také European Net Academy, a tady podporujeme zase další eh, školení, zejména v oblasti inovace a technologií. Eh, v loňském roce naše síť eh, slavila 20. výročí a to byla příležitost pro ministerstva se zamě, zamyslet nad těmi hlavními klíčovými oblastmi pro vzdělání. My jsme je rozdělili do takových čtyř čtvrtin. Ta první se eh, týká života a pracovních schopností pro dnešek a zítřek. To jsou tedy schopnosti a dovednosti pro zaměstnání. Druhá doména se týká nových eh, vzdělávacích eh, postupů, tedy inovativní učitelské vzdělání i hodnocení. Pak jsou tu e, v třetí oblasti školy a příslušné organizace. To jsou tedy ty zamýšlení o celé té změně ve školách, formální, neformální a informální učení, což je velice důležité. A pak inovativ, inovace a škála. A tady Eh, ve srovnání s tím předchozím panelem bych chtěl říct, že to máme celou řadu nástrojů. Vy jste změnili to selfie a podobně, takže problémem nejsou ty nástroje, ale spíš jejich širokosáhlé užívání a ty systémy, na kterých se bude budovat, aby se to šířilo, rozrůstalo. Teď máme ještě hodně co dělat, abychom tedy podpořili to eh, širokosáhlé přijetí a používání na školách. No, co se týče těch čtyř priorit, které definovala naše síť, ta první má podpořovat eh, studenty, aby byli aktivními a zodpovědnými občany v digitální společnosti. A tady na to jsou napojeny všechny ty věci jako mediální a digitální gramotnost, eh, digitální schopnosti, občanství, a vzdělání, občanské vzdělání. Tady opravdu musíme být ale obezřetní a nesměšovat. Jsou tu dvě věci. Ano, potřebujeme ICT profesionály, kteří budou rozvíjet tu um, umělou inteligenci, ale pak potřebujeme tu základní úroveň gramotnosti u všech mladých lidí, studentů. No a na to potřebujeme rozlišné nástroje a to je třeba mít na paměti, že tyto dvě výzvy jak si nemohou být vyřešeny eh, jedním mm, zázračným řešením Druhá doména to je budování kapacit učitelů. A to je důležité, prostě bez učitelů nedosáhneme ničeho. Učitele jsou zásadní pro rozvoj těchto dovedností na školách a je to důležité také pro profesní rozvoj učitelů. Třetí dimenze, to nazýváme to nové prostředí pro eh, vzdělání, ty rozvíjení těch nových eh, přístupů na, na školách. A může to být i bez technologie. Technologie to může podporovat, napomáhat, ale pak jsou tu schopnosti, které se mohou rozšiřovat i bez technologií. Pak jsou to ty formální, neformální, informální schopnosti. A máme tu ty iniciativy STEM, máme tu problémy napojeny na tuto oblast a ono je to poměrně složité a v oblasti tohoto tématu eh, tady bychom měli hledat nová flexibilní řešení. A pak eh, jsou tu rozsáhlé eh, inovace. Tady se zabýváme z ministerstva tím, že to bylo spousta projektů, pilotních projektů, desítky, stovky, všechny fungovaly dobře, tak proč to neproměnit v takovou velkou škálovou věc společnou, protože my nemusíme jenom převádět výsledky, ale ten proces, který vedl k těm výsledkům. No a na závěr, v neposlední řadě, digitální technologie, to je příležitost, aby se revidovaly ty profesní postupy. Je třeba stanovit jasné cíle na úrovni škol, aby se integrovalo z pedagogického hlediska to využívání ICT schopností. Týká se to všech aktérů, těch, kteří vytvářejí uh, legislativu a ti, kdy, kteří pak uplatňují. Pak další věc, digitální přechod má být vlastně součástí uh, toho školství. No a pak školení, vzdělání učitelů. Tady to zahrnuje i vzdělání, výzkum, musíme rozvíjet nová kritéria pro zhodnocení, vybudovat důvěru na všech úrovních a zapojit právě učitele do, do toho analytického procesu a do výzkumu. No a myslím, aby tento náš vzdělávací systém se rozvíjel, tak je třeba zejména navýšit touhu po vzdělání a nalézt znovu tu radost v učení, to se týká učitelů. Ano, mnohokrát děkuji za tuto první prezentaci a teď přímo navážeme další prezentací a potom budeme diskutovat o tom společně, takže srdečně zde vítám paní Ilonu Kiš, která je programová vedoucí programu Public Library 2020 zde v Bruselu. A víme, že knihovny o knihovnách už jsme hovořili, v rámci digitalizace hrají velkou roli a rádi nyní si o tom vyslechneme vaše názory a vaše zkušenosti. Máte 10 minut. Děkuji vám mnohokrát také za to, že jste nás pozvali dnes jak, a že jste zapojili knihovny do těchto prezentací. Já jsem Ilona a Pracuji tedy zde v Bruselu v rámci veřejných knihoven pro celou Evropskou unii. Takže o čem budeme hovořit? role veřejných knihoven a jaké, jakou roli tedy hrají ve vzdělávání a zejména v oblasti digitální gramotnosti eh, a těch základních vědomostí a zkušeností, pokud jde o procesní informace a na, zaměříme se na tři, ty úrovně, například i pro lidi, kteří nemo, nemohou být ve školách nebo kteří tedy nejsou zařazeni do pracovního trhu, tak jakou roli pro ně hrají veřejné knihovny. Už to zde zaznělo, ten akční plán a souhlasím s, paní, s předchozí řečnici, že potřebujeme se více zaměřit na formální a neformální prostory pro vzdělávání, když hovoříme tedy o polit, systémech vzdělávání v Evropské. Ostatně mnoho z nás znáte tuto statistiku. průměr, v průměru 50 občanů EU vlastně nemají ještě dnes ani základní digitální schopnosti a znalosti. To znamená, že nikdy například nevyužívali počít, nepracovali s počítačem, nepoužívali internet, neví, neznají tedy ty základní funkce. A toto je vlastně ta populace, ta část populace, kde tedy veřejné knihovny mohou hrát skutečně důležitou roli. Také veřejné knihovny se změnily v posledních 20 letech. Paní předsedkyně říkala, že když šla do té třídy, že to vypadalo skoro jako dříve, ale mnoho veřejných knihoven se velmi dramaticky změnilo za posledních 20 let. Asi 65 tisíc veřejných knihoven v celé EU a, a vlastně, které mají tedy a více než 100 milionů lidí navštěvují každý rok veřejné knihovny v Evropské unii a skutečně dochází k určité revoluci v tom, jak vlastně fungují a jaké služby poskytují. Ty obrázky, které vám ukáži v naší prezentaci, to vlastně jsou obrázky, které náš tým tedy uh, udělal ve veřejných knihovnách, takže vidíme, že dochází k narůstající poptávce Eh, ze strany klientů veřejných eh, knihoven pro pomoc v oblasti digitálních věd znalostí, těch základních znalostí a schopností. To jsou údaje ze Spojeného království, ale víme, že to v podstatě zohledňuje situaci veřejných knihoven ve všech ostatních členských státech. Díváme se, jaký vlastně jsou ty požadavky a potřeby zákazníků. Toto jsou věci, co lidé požadují, na co se ptají. Takže ty velké knihovny mají tedy ehm, personál, eh, který tedy je určen k tomu, aby pomáhal klientům v tomto. Musí to být také dostatečné financování, aby pokrylo toto narůstající poptávku ze strany zákazníků. Otázka je, zda kam tedy tito lidé chudí tedy, když potřebují pomoc v této oblasti. Ráda bych připomněla, že také jeden z deseti Evropanů má vlastně velmi malou obecně gramotnost, nejen tedy v oblasti digitální gramotnosti. A zde také veřejné knihovny mohou hrát v této podpoře vlastně eh, velmi důležitou roli digitální eh, znalosti, to se týká zejména starších lidí, to jsou typičtí tedy hm, zákazníci veřejných knihoven. Zde byl velmi úspěšný program v mnoha evropských zemích, který pomá zaměřoval na uprchlíky, imigranty, děti, které tedy čelí negramotnosti i tedy ve vysoce Eh, digitálně eh, gramotných zemích jako Dánsko existují tyto problémy a je zde část populace, která čelí těmto problémům. Takže knihovny, z veřejné knihovny se musí zaměřovat na tuto část. Knihovníci tedy hrají důležitou roli v tomto a knihovny vlastně jsou takovým vynikajícím místem, kde se vlastně setkávají lidé mohou si vyměňovat ty digitální zkušenosti. Vlastně jsou to takové ty veřejné budovy, kam se tito lidé mohou obracet ve městech. Lidé, kteří nemají například přístup k počítačům, k internetu, k Wi-Fi. Ráda bych vám ukázala tento obrázek. To je nová ústřední knihovna v Helsingách, která byla otevřena na konci prosince. To je opravdu velmi futuristická, moderní veřejná knihovna, která byla vyprojektována z 2000 různých ehm, vstupů jak by to mělo fungovat, jak eh, zmodernizovat. A je to skutečně vynikající příklad, jak by tedy měla eh, veřejná knihovna vypadat. Hovoříme s komisařem, s různými institucemi Evropské unie v rámci programu Erasmus+, a to je skutečně skvělé. Také vítáme narůstající podporu, kterou dostáváme, ale myslím si, že potřebujeme některé konkrétní nástroje pro podporu z učení základních digitálních znalostí Eh, které zaměřené zejména na určité specifické skupiny. A potřebujeme skutečně usnadnit přístup k evropskému financování pro vzdělávání a přípravu, aby se odbourávaly tyto bariéry. A opravdu doufáme, že tento výbor a i tedy po volbách příští rok eh, bude podporovat tuto komunitu. Na závěr bych vám ukázala několik obrázek. Už jsem je ukazovala předem. Ráda bych vám pouze toto připomněla. To je vlastně ta stěžejní hodnota odvětví veřejných knihovněch, tak aby zajišťovali přístup všem, rovný přístup všem aby, aby byl tedy uspůsobený potřebám zákazníků. To je skutečně ta klíčová, ta základní hodnota a my doufám, že bude nadále podporována. Veřejné knihovny 2020 bude vlastně mm, Evropský parlament hostit eh, akci, takže zde uvidíme příklady toho, co vlastně veřejné knihovny dělají v Evropské unii pro podporu digitálních znalostí a zvyšování nebo zlepšování přístupu pro všechny. Těším se na vaše otázky. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank auch für diesen ein... Děkuji vám za tak výborné okénko do toho, jak se mohou veškerého vývoje účastnit i knihovny. Než se pustíme do diskuse, ještě velice srdečně vítám pana Dominiko Bakota z výboru regionu, který a tím vlastně plynule naváže na eh, to, co jsme slyšeli o knihovnách. Ten vrhne světlo na lokální místní a regionální úroveň a jak by tato úroveň měla reagovat, jak by měla se zapojit do té digitalizace. Vy jste zpravodaj jménem výboru regionu pro problematiku digitálního vzdělávání a s napětím čekáme, co nám sdělíte. Sie haben das Wort für 10 Minuten. Intanto grazie, grazie al Presidente della Commissione europea. Ano, děkuji. Cultura e la formazione, la signora Kammerwe. Já děkuji tomuto výboru i vám osobně, paní předsedkyně, za to, že jste mě sem pozvala. Z mého pohledu se jedná o nesmírně užitečné zasedání a my ve výboru regionu budeme zanedlouho mít i plenární zasedání, na němž se objeví a má být schválen akční plán pro digitální vzdělávání. Proto je dobře, že se setkáváme právě dnes. Ten akční plán to je něco, čím jsme se začali ve výboru regionu zabývat už před několika měsíci. Ono se tam jedná o velice zajímavou problematiku a zejména z pohledu nás, co by představitelů místních samozpráv i regionálních samozpráv. V mém případě z Itálie. No a jak bych to shrnul? Od doby boloňského eh, procesu je vzdělávání jedním z prostorů, kde vedeme dialog například o toleranci, o svobodě projevu, svoboda zkoumat, volný pohyb jak studentů, tak ale i zaměstnanců v těch odborech relevantních, například školství. A to je něco, co zajímá celou Evropu. Toto stanovisko je dlouhé a já z něho tedy vypíchnu pouze pár záležitostí. Jednak tam zdůrazňujeme, že si všichni musí uvědomit, jak intenzivně ta digitální éra se vyvíjí a pohybuje kupředu. V internetu narážíme na mnoho jevů, které mohou mít i ten neblahý aspekt, například eh, ten fear of missing out, tedy lidé mají strach, že jim něco unikne v životě. Jiní lidé jsou přetíženi a prožívají stres v kontaktu s internetem. Pak máme sexting. No a tedy to znamená, že musíme investovat do dětí, do mládeže, v tom smyslu, aby se naučili kriticky uvažovat a aby pro ně média byla něčím, s čím umí zacházet rozumným způsobem. A velice často jak učitele, tak obecně pedagog či někdo, kdo působí v té oblasti vzdělávání, musí být proškoleni nejdříve vhodným způsobem proškoleni, jak vzdělávat v digitální éře, kde ty požadavky jsou často úplně jiné než eh, v tom tradičním systému, v němž se vyrostli my. A proto je třeba se věnovat tomu, jakým způsobem můžeme připravit vzdělávání hybridním způsobem. Další bod. Věnovat se přeshraničním spolupráci mezi těmi, kteří reprezentují eh, ty samozprávy, vládne obecně konsenzus k té digitální průřvě. Tedy k tomu, jak obrovské kontrasty mezi regiony máme. Jeden příklad za všechny je Itálie. Jižní regiony ve srovnání s regiony severními. Dále máme i případy toho, že v některých regionech zaostávají například ženy v té digitální gramotnosti, nebo se s nimi ani vůbec nepočítá v akademické sféře. Další záležitost je problém nedostatečného finančního pokrytí. I to se musí změnit, aby vzdělávání v digitální oblasti se mohlo pohnout ku předu a to z dlouhodobého pohledu. Ta podpora musí probíhat i za účasti národních rozpočtů. To se týká podpory nikoli pouze jakýchkoliv aktivit na celostátní úrovni, ale aktivit na jakékoliv úrovni. Dále musím zmínit tu záležitost, že regiony, případně samozprávy, sami musí mít možnost se účastnit vypracovávání těch akčních plánů. A já konkrétně se chci zmínit o konkrétním případě či studii, která se týká kampanie, tedy mého regionu. 5 milionů obyvatel máme, to je druhý největší region v Itálii. Kampánie, jo? Tak v kampánii už několik let využíváme evropské prostředky a jako region spolupracujeme s nejdůležitější univerzitou, kterou na jihu máme, na jihu Itálie. To je taková akademie, kterou jsme zřídili a tady v případě této univerzity hovoříme o tisících studentů. A tady se tito studenti věnují nejrůznějším typům takových klastrových programových činností. My ale zároveň se věnujeme i otázce pomoci startupům. To nezanedbáváme, protože startupy to je i tvůrčí činnost. A zároveň chceme, aby i studenti mohli se chopit budoucnosti, být kováky vlastního štěstí do budoucna a spolupracovat i s podnikatelskou sférou. Tento program se zrodil v Neapoli, ale zároveň k němu mají přístup studenti i z jiných regionů. z různých středomorských zemí. Program svou pohavou, povahou vzdělávací, ale zároveň ti studenti se nejen učí v akademickém smyslu, oni se vzdělávají i v otázce řešení problémů každodenního. Spolupracují vzájemně mezi sebou, spolupracují s univerzitou a zároveň univerzita spolupracuje s podnikateli. Tedy tam v hledáčku je nikoli pouze akademický předmět studia, ale i řešení společných problémů. Tam je to akademie, kde je vyučovacím jazykem angličtina a stovky mladých lidí se učí už novým způsobem a zároveň se snaží už vnímat, jak bude vypadat to pracovní prostředí, když dostudují jak z pohledy grafických interfejsů, tak programování a pak to nejzajímavější. Ten biznisový aspekt, totiž jak se co nejlépe dostat na pracovní trh a jak na tom trhu dobře fungovat a zároveň se samému neustále vyvíjen, jak si, vyvíjet, jak si sepsat business plán, a tak dále. Já to zdůrazňuji nikoli pouze z důvodu toho, že jsem velkým vlastencem a hrdým na to, čeho jsme v kampánii dosáhli, ale i proto, že se často pochybuje o investici do těchto záležitostí. A tady je zářný příklad, jak studenti univerzita, region kampánie a podnikatelská sféra dobře spolupracují. A tím jsme sami udělali tu zkušenost. Máme už moře poznatků, které můžeme sdílet a Zvu vás, podívejte se na naše internetové stránky, kde jsme popsali, jak je možné se s tou akademií spojit, případně se celé záležitosti účastnit. A pokud uspějeme, tak doufáme, že tento chytrý způsob přístupu k vzdělávání bude pak duplikován i jinde. Jde nám o to, aby mládež byla schopna se vzdělávat v té schopnosti tvůrčího uvažování. Děkuji, říká předsedkyně, i za tento příspěvek do diskuse a jako obvykle přecházíme do eh, kolečka otázek, odpovědí, připomínek, poznámek, komentářů. No a jednak tady máme Janu Tun už, takže jí dávám tímto slovo, pokud si tak přeje samozřejmě. Thank you. Děkuji. Já se v první řadě musím omluvit, že jsem přišla později, protože jsem byla v jiném výboru, kdy jsem hovořila na téma jiné zprávy. Takže měla bych říct si něco o mé zprávě, ale myslím si, že vy už jste o tom hovořili. Vlastně budeme prezentovat, hned teď budeme prezentovat tu zprávu, potom pokud máš také nějaké připomínky k tomu, co tedy zde zaznělo, nebo nějaké otázky na našeho panelistu, tak jsem ti chtěla dát vlastně jako první, jako výhodu, aby si jako zpravodajka, ale potom hned se dostaneme ke zprávě. No, upřímně řečeno, v průběhu práce na té zprávě jsme se již setkali s mnoha lidmi, zástupci nejrůznějších ředitelství z té sféry, takže víceméně vím, co bylo řečeno ty mé připomínky jsou vlastně zahrnuty ve zprávě, ale já chci tedy spíše vám poděkovat, děkuji vám za vaše přispění a za to, že je důležité to chápání. Když se dostavíme do škol, tak je to šokující, já jsem o tom nevěděla že mnoho škol v EU ještě nemá vůbec internetové připojení, prostě nemají. A já jsem absolutně přesvědčena, že i v rámci těch výměn se stínovými zpravodaji, než jsme na tom začali pracovat, tam jsme se všichni zhodli přes všechny politické skupiny, že v rámci těch digitálních schopností tak prostě v budoucnu eh, to povede k novým sociálním roz, společenským rozkolům. Lidé se nebudou umět uh, vlastně učit, využívat ty přístroje řádným způsobem, to budou louzři na pracovním trhu. No a já jsem přesvědčena, že tady mm, to budeme muset projednat i na výboru pro zaměstnanost, protože tady to paradigma, v kterém já jsem se vlastně vzdělávala, maminka mi říkala, musíš se učit, musíš mít diplom a budeš mít to zaměstnání až do konce života, tak to už to prostě nikdy znovu nebude ani já už to tak nezažiju, mě je 52, ale já tady myslím o těch mladých lidech, takže prostě musíme změnit toto paradigma a velice ráda tady uh, slyším, že všichni to chápají úplně stejně, takže děkuji. Já, ano, děkuji mnohokrát nemám žádnou otázku. Neslyšela jsem tedy žádnou otázku na naše experty, pokud se nemýlím, ale nicméně by naši experti možná chtěli k tomu něco říct. Pane Durando, uděláme to takovým tím pingpongovým způsobem, ale pokud nechcete, tak nemusíte samozřejmě reagovat. Ano, vy jste se zmínila o tom internetovém pro napojení ve školách, nebo ne, nedostatečném, ale není to Neznamená to, že když ten internet v těch školách je, že skutečně ho využívají při výuce. Je to, musíme tedy řešit tu infrastrukturu tak, aby byla k dispozici širokopásmové připojení. Je zde hodně iniciativ, které jsou již podporovány, Wi-Fi do škol a tak dále na kterých spolupracujeme s komisí, abychom podporovali školy v tomto. A druhá výzva, ta spočívá spíše v tom, jak se internet využívá při vyučování ve školách. A to je jiná věc, kterou je potřeba vzít v potaz. Ano, já jsem vám chtěla poděkovat za tu otázku. Te, hovoříme o té digitální rovnosti. Vidíme rovno, rozdíly v příležitostech ekonomické, které a příležitosti vedou také k nerovnostem v oblasti digitálních eh, schopností. Jsou tedy občané, kteří jsou vzděláni v oblasti digitálních vědomostí a jiní ne. A není to pouze otázka zaměstnanosti, ale také demokratické účasti, hlasování, plného zapojení do občanského života. Můžeme platit daně nebo vyplňovat daňové přiznání online například, řešit tyto administrativní věci a to zvyšování digitálních eh, znalostí v našem životě roz, rozšiřuje nebo zvětšuje tu propast mezi těmi, kteří tyto znalosti mají a kteří ne. Musíme tedy, toto se bude vlastně ty nůžky ještě rozšiřovat. Ano a děkuji za to, že jste se o tom zmínila. Otázka té, těch digitálních kompetencí souvisí také s otázkou společenské zapojenosti, tedy jakým způsobem a jakou formou vůbec můžeme ještě účastnit společnosti a jejího života. A je důležité, aby se tyto nůžky nerozevíraly ještě dále. Silvia Kost. Domanda veloce per tutti e tre. Já mám otázku jen velice stručně na všechny naše pozvané hosty. Já velice dobře znám European net, již dlouhá léta sleduji vaši práci a cením si ji. A vím, že to je vlastně z iniciativy našeho italského ministra vzdělání za spolupráce se švédským ministrem, tak toto započali před několika lety. Máte úplně výjimečnou platformu a sídlíte tady vedle parlamentu a to umožňuje také to, že se projektu zaměřujete právě na profesory. E, vytvořili jste také tu akademii a tento přístup vlastně již prokázal úspěch a podařilo se do něj zapojit mnoho profesorů z více než 30 zemích. Takže si kladu otázku, ta akademie by nemohla být uznána jako určitý projekt, do kterého by stálo za to více investovat v rámci toho akčního digitálního plánu komise. Já s tím souhlasím a myslím si nejen já, ale i mnozí mý kolegové, že by stálo za to uznat, eh, ocenit tento projekt. A nyní eh, dotaz na paní Kiš. Ty stávající knihovny hrají společenskou roli naprosto bezprecedentní, zejména v těch venkovských oblastech. A vy jste zmínila tu možnost, že by se mohl více využívat ESF. Ano, mohla by tu být tato možnost, ale existují tu stále potíže i s tímto. A, a otázka na pana Gambakortu. Váš eh, přístup myslím, že když jsme se nedávno setkali, tak opravdu jsem tam cítila hrdost za to, eh, jak na to eh, nahlížíte a co děláte. Ano, v Neapoli jsou tu určité výzvy, vím, jak spolupracujete s Univerzitou Frederika II. Hovořil jste o rozvoji těch kompetencí, a zapojení dívek, to je velice důležité. A tady chci připomenout, že se jedná o jediné takové středisko excelence, které vzešlo vlastně ze spolupráce soukromého sektoru s veřejným. A to, je, to si myslím zaslouží ocenění. Takže je to jediné takové středisko excelence, které bylo v Evropě vytvořeno na základě tohoto modelu. Ano, děkuji, pane Durando. Ano, samozřejmě. Vy jste se zmínila o tom, jak můžeme dále podporovat ten koncept té Evropské akademie. Vítáme každou podporu samozřejmě byla to část toho závazku, těch závazků ministrů školství před několika lety k podpoře digitálních vzdělání a je takový taková podpora ministrů pro vzdělávání učitelů. Už více než 22 tisíc učitelů v Evropě, zejména z jižních, jihoevropských zemích, jsme do toho zapojili, takže ta geografická vyváženost není příliš dobrá. Zatím nabízíme kurzy pouze v angličtině, což omezuje účast učitelů protože je to pouze v anglickém jazyce zatím. Pracujeme na tom s našimi ministry členských států, jak toto zlepšit, aby naše kurzy byly zapojeny do národní nabídky vzdělávání. A možná také, aby vlastně vznikl určitý evropský certifikát pro učitele z tohoto, takže děláme, co můžeme, ale samozřejmě, pokud bychom měli větší podporu a širší, tak bychom mohli to udělat více ještě. Děkuji paní Kiš k té otázce, co musíme ještě zlepšit, no, můžeme ještě zlepšit, aby ty veřejné knihovny fungovaly ještě lépe? A complete, you're laughing. No, všichni se můžeme hlavně pousmát. I vy, i já. Já nevím, co je v tom časovém rámci vůbec možné, když hovoříme o návrhu. Vše musí být eh, vyjasněno, musí být nasměrováno, vlastně všechno se musí zlepšit. Ono tam je tolik překážek ke vstupu, ať už se hovoří o konkrétních knihovnách, protože ono ty knihovny závisí na té místní samozprávě. Takže pokud hovoříme o spolufinancování, tak ono to ani tak ten problém není. Spíše pochopit, jakým způsobem je možné nastavit priority, odkud získávat potřebné informace a pak, jak se postavit k tomu, zbí, eh, tedy mm, eh, k těm žádostem o spolufinancování. Tedy, když hovoříme o školení, tak hlavně pro školování knihovníků. To by bylo z našeho pohledu eh, takové prioritní, protože knihovny dnes už sami sebe vidí jako takové komunitní úzly, kde mají mnoho rolí, které musí naplnit, tedy nikoli pouze nabízet knihy. A digitalizace to je rovněž jedno z mnoha. A nejde pro Eh, o to dávat jim nějaké šušně. My víme, že knihovny dnes je něco, na co se lidé upínají, ale zároveň nejsou plně využívány. Tedy to, že tam je k dispozici Wi-Fi, to se nezúročí, pokud eh, tam nejsou jiné možnosti, které jsou nabízeny. Vím, že tady mnoho z nás si klade tu otázku v této místnosti. Ano, i my se nad tím takovým empatetickým způsobem zamyslíme i v tom stanovisku, tam se zamyslíme nad tím, jak výboru EMPL můžeme uložit a mm, získat je, protože knihovny sice jsou důležité jako takové, ale zároveň mnoho obcí nemá na to, aby tu knihovnu jednak vybavilo a jednak i nabídlo těm občanům, co by místo, kde se lze digitálně vzdělávat, kam lze chodit za různými cíly a právě, jak pan Durando to nazval, to digitální občanství, aby bylo možné rozvíjet. A tam musí se hrát knihovny rozhodující úlohu a my se zamyslíme nad tím, jak z naší strany budeme orodovat za to, aby knihovny dostaly tu podporu, kterou si zaslouží a aby se to pak dostalo i na tu regionální úroveň, nikoli pouze na úroveň členských států, aby ti, kteří tedy jsou za to odpovědní, si to sami začali přát a aby to pak i podpořili. Pan Jana Kota? Ano. Já ze své strany k tomu mohu dodat, že to stanovisko našeho výboru regionu zdůrazňuje zásadní úlohu místních samozpráv. A my zdůrazňujeme i partnerské vztahy mezi soukromou a veřejnou sférou. Ano, samozřejmě ty peníze vždy chybí. A zdá se, že je ku prospěchu věci, pokud například velké informatické nadnárodní firmy, zejména v Evropě, kde rovněž dochází k smršťování se trhu pracovních míst, zejména na obecní úrovni, že právě ty firmy se za to budou cítit odpovědny a budou spolupracovat například se vzdělávacím sektorem. a zakládat takové, taková partnerství soukromé a podnikatelské sféry. Takže ta digitální propast, to je jedna věc, které se musíme věnovat. A zároveň se podívejme, jak to vypadá mezi dětmi. Ono není fér, pokud nějaké šestileté nebo sedmileté dítě, které má tu smůlu, že je vyučuje nějaký nekompetentní pedagog, že na to bude pak v životě doplácet. Tady je to absolutně zásadní věc. Kdo je učitelem toho či onoho dítěte? To je učující pro celý život, takže tady musíme trvat na vzdělávání učitelů. Dokonce i ten učitel, který má před důchodem, snad není nějak nadšen, nebo už na to nemá mm, až tak velkou měrou, přesto musí být vzděláván. Tak, aby to nebylo na úkor těm, kteří jsou mezi námi ještě v té zranitelné slabé pozici. Dětem z malých obcí, kde ti učitelé nejsou takoví, jak bychom potřebovali. Děkuji Helga Trpl. Děkuji. Děkuji za prezentace a za poskytnuté odpovědi. Abych se chtěla vrátit zpátky k té potřebě knihoven jako střediska pro komunitu a podporu také eh, našeho digitálního občanství. V rámci Evropského města kultury jsme v Rakousku také měli tady toto rozvíjení knihoven, jakožto místa velice otevřená, přátelská, inkluzivní, transparentní, s úžasnou architekturou. A taková, takovéto prostory urgentně potřebujeme. V podstatě ta knihovna z Helsinek, to je něco podobného. A myslím si, že tady ty příslušné orgány to již pochopili, Ty veřejné orgány, ty soukromé už to vědí. My jsme to viděli v Silicon Valley, ale v Evropě nemáme tady ty soukromé globální aktéry, takže se musíme maximálně vynasnažit v té veřejné oblasti. A k té otázce digitálního rozkolu. Já si pamatuji na moji mámu, když se jí dotazovali, nebo po ní chtěli vlastně daňové úřady, aby zaslala to daňové eh, vypořádání digitálně musela se obracet na své děti, zejména tedy starší ženy, potřebuji, aby takové služby byly prostě přátelsky nakloněné instituce, v opačném případě by to prostě úplně neselhalo. A jak Petra poukázala ohledně ESF i jiné programy, strukturální programy, vzdělávací programy, všechny tyto programy by se měly také zamýšlet na digitální revoluci, protože se to týká pracovního života, zdravotnictví, komunikace, účasti, to je prostě všude. To není jenom jedna položka společnosti. Kamkoliv se podíváte, tam to je. A pak bych se ještě chtěla uh, Eh, dotknout toho, co řekl pan Durando, že je naprosto zásadní, aby bylo dosaženo úspěchu. Vy zmiňujete navýšení, eh, aby se aby to byla prostě radost učit a aby se děti rádi učili, aby to bylo oboustranná radost pro děti i pro učitele a Samozřejmě, že učení někdy není jednoduché, někdy je až moc složité, ale neustále by to měl být zdroj radosti. Měli bychom si uvědomit vlastně, co tím získáváme. Tak to by to mělo být. Já vám za tento přístup děkuji. Vielen herzlichen Dank. Ano, mnohokrát děkuji. Tak závěrečné kolečko, jestli ještě chcete něco doplnit. Hmm. Myslím si, že teď to můžeme dokončit a potom se dostaneme k se zprávě paní Tun. Já bych vám jenom chtěla poděkovat, Helgo, za to, že jste poukázala na tyto zajímavé věci v Arhusu. Tam padlo explicitní rozhodnutí městské rady, že bude poskytovat eh, síť, prostřednictvím sítí knihoven služby obyvatelům tam vlastně mm, jak ukazovat, jak se používá konkrétní specifická infrastruktura a bude jim vlastně pomáhat s ostatními úkoly. Můžete tam vlastně vyplnit daňové přiznání, zažádat opas a tak dále. Tak mm, a opravdu jste Myslím si, že bychom tam si měli uspořádat návštěvu do Helsinek, podívat se na tu knihovnu, i když tedy návštěva v Helsinek v prosinci, no to je trošku náročné, ale bylo by to zajímavé. Já bych se chtěl pouze zmínit o významu spojení formálního a neformálního učení. Všichni víme, že 40 znalostí studentů to nejsou ty znalosti a vědomosti, které získají ve škole, ale získají je mimo školu. Je samozřejmě velký tlak na, tlak na učitele. <clears throat> Takže je to vlastně také další výzva otvírat školy takovým šir, širší komunitě a na závěr bych uvedl příklad. To je vlastně typický příklad spojení formálního a neformálního vzdělávání, kdy školy mohou spolupracovat s knihovnami a v rámci poskytování a zaučování tedy všech občanů do těch digitálních znalostí. Mm, děkuji, říká pane, paní předsedkyně. A na závěr pan Kamakorta. Credo che possiamo concludere con una, eh, una sorta di slogan. Dobbiamo far... Já myslím, že bychom to mohli uzavřít takovým sloganem. Mladí musí pochopit, eh, že stojí za to studovat, že je důležité se učit, abychom obdrželi uspokojení, profesní uspokojení, abychom mohli vstoupit do pracovního procesu čelními dveřmi. Máme tu problém eh, opouštění studia, stejně tak i u vysokého školství jsou tu problémy, že mnozí mladí nedojdou k tomu univerzitnímu diplomu. Měli bychom pomoci těmto mladým protože i oni jsou důležití. A když budeme investovat do překračováním tady té digitální průrvy, tak to si myslím, že bude důležité. Opravdu stojí za to studovat. Tak děkuji všem našim hostům, panu Gamakortovi, paní Kiš, panu Durandovi za toto druho, druhé kolečko a také všem řečníkům z, té, z toho prvního panelu. Myslím, že to bylo velmi zajímavé, inspirující, napínavé odpoledne. Máme spoustu podnětů nyní jak pro, naše, pro naši práci na těch programech, pro na zpracování našich zpráv a samozřejmě dostali jsme také spoustu eh, připomínek k té zprávě z vlastní iniciativy, k vzdělávání a digitálním znalostem, všechno, co má co dočinění s politikou EU. Ještě jednou vám mnohokrát děkuji za to, že jste přišli, že jste se s námi podělili o vaše znalosti, vaše eh, úvahy a myslím si, že zůstaneme dále v kontaktu, ve spojení a Samozřejmě můžete zde zůstat, pokud chcete, hm, abyste si vyslechli prezentaci zprávy z vlastní iniciativy paní Jany Tun, která je naší zpravodajkou k této zprávě zna, uh, eh, digitální dovednosti v 21. století, takže prosím, máš na pět minut slovo a prezentuj nám svou zprávu. Yes, uh, thank you. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji kolegům. V první řadě bych chtěla poděkovat sekretariátu za podporu při přípravě zprávy. Byl to velice zajímavý proces, setkala jsem se s mnohými aktéry, vyslechla mnohé strany. Jedna věc je jasná, technologie se vyvíjejí velice rychle a to transformuje naprosto naše životy ale vzdělávací systémy pokulhávají. A to není jenom o digitálních schopnostech, ale také o využívání technologií jako nástroje prostředky pro zlepšení vzdělání. Společnost, pracovní trh se rozvinuli, změnili. Je to důležité, už tu lidé nemají stejnou, stejnou práci po celý život, prostě už to takto nikdy znovu nebude. Neustále změny si vyžadují neustále schopnosti se uspůsobovat, aby používali nové nástroje, které přinášejí technologie. A nemůžeme předvídat, jaké technologie se vynaleznou zítra, ale všichni by měli mít schopnost se rychle učit. Takže toto by měl být celoživotní přístup ke vzdělání. To znamená začínat v nejranějším věku, děti se musí naučit učit. Ono se to lehko říká, ale těžko dělá. Tady tě, eh, důležitou roli hrají učitele. Nicméně jsou tu velké rozdíly mezi členskými státy, jak se využijí digitální schopnosti. Je šokující, jak jsem již předeslala, že stále jsou tu školy, které nejsou napojeny na internet a samozřejmě souhlasím s tím, co řekl pan Durando, že je důležité eh, zapojovat technologie v tom vzdělávacím procesu, ale je důležité, že prostě některé školy nepoužívají vůbec, když nemají připojení. No někdo tu může nadnést to téma závislosti, ale já jsem přesvědčena, že závislost dětí je právě zase výsledkem nízké digitální úrovně těch schopností rodičů, nebo prostě eh, to je stejné jako závislost na cukru, to je asi tím, že jim dospělí dávají velké dávky cukru denně, takže je to na nás, my to musíme nějak eh, vymezit. Ale Tedy máme tu určité prostředky, ale eh, na evropské úrovni ale je třeba vědět, jak eh, je využít ty prostředky. Kromě programu na konektivitu tu máme jiné programy, eh, akční plán pro digitální vzdělání a nebo různé výměny správných postupů. Mnohá generální ředitelství se také věnují digitálnímu vzdělání, ale není to takový centralizovaný přístup. Jsou to různé malé projekty, všechny spíše na dobrovolném základě a také je hodně na školách, aby rozhodli, zda se budou účastnit nějakého projektu nebo ne. Myslím si, že vytvoří takové silné hnutí od eh, kořenu nahoru, tak by to bylo důležité, nicméně mnohé školy prostě se sami neposunou dál. Když tu nebude jasně stanovený cíl, čeho se má dosáhnout, tak to nebude ani motivace, aby to bylo vůbec úsilí tu školu napojit nebo vyučovat ty digitální schopnosti. A to zase bude navyšovat ty rozdíly mezi členskými státy, to jsme viděli v tom diagramu, o kterém hovořila paní zastupující knihovny. Pro mě je šokující, já jsem z Estonska, když se to prostě nás označuje za digitální, ale proč nejsou digitální i všichni ostatní v našem okolí? ale prostě ty rozdíly pak budou ještě větší mezi jednotlivými státy, takže proto potřebujeme strategii na celoevropské úrovni. No a poslední věc, kromě takových všeobecných strategií, by tu měly být řádné způsoby, jak poměřovat ty digitální schopnosti. Máme tu PISA test na jazyky a na matematiku. Víme prostě, jaké schopnosti by měly mít Eh, děti v daném věku, nebo když opouštějí danou školu, ale ne, nedokážeme poměřovat ty digitální schopnosti, které jsou zapotřebí v určitém věku na určité úrovni. Takže něco podobného by se mělo vytvořit i pro ty digitální schopnosti, aby se prostě poměřil ten pokrok a mohli se identifikovat eh, ta míra pokroku pak tu máme ten sebehodnotící nástroj, ale ten zase nedostatečně odráží, není dostatečně objektivní. A myslím si, že ty digitální schopnosti jsou stejně důležité jako čtení a psaní. Ukazuje to, na jaké míře vzdělání celoevropské úrovni. Takže ještě jednou chci říci, že se těším, až si vyslechnu vaše myšlenky, těším se na spolupráci a musím říci, že spolu se stinovými zpravodaji na toto téma nahlížíme všichni víceméně stejně. Dank, ja, das hört sich gut an. Děkuji vám, ano, zní to dobře. Když už nyní hrajete na stejnou strunu se stínovými zpravodaji a ano, záleží na tom, abychom komisi vyslali opravdu silný signál a tam z toho pohledu vždy stojí za to být jednotný. A nyní pan Malinov za EPP na dvě minuty. Děkuji. Já jsem ochoten potvrdit ten duch spolupráce mezi stínovým zpravodajem. Já jsem si téměř jist, že ta diskuse nebude nějak konfliktní ani um, ohnivá. Víme, že téma je sice složité, ale je nám to známo. Tady nebudeme mít žádná ideologická, žádné ideologické rozpory. Spíše tady chci signalizovat, že když budeme k tomu tématu přistupovat, tak tam se všem udílí ta panika a frustrace. Panika ve smyslu, že zaostáváme nikoli pouze vůči Facebooku a Apple, ale spíše z pohledu uh, těch, kteří se zabývají politikami, že už jim ujel vlak. Mnoho tady kolegů hovoří o těch neznámých, o těch otaznících do budoucna. Ano, to nevím ani já, ale politická rozhodnutí musí padnout. A politici, pokud obecně budou vycházet z toho, že jakmile my něco schválíme, tak už to bude obsolentní za pár let. A to je optimistický odhad. Takže budeme vždy konat s pocitem, že už někdo to zvládá lépe než my. A to ani nemám na mysli Američany, spíše soukromé podnikatele a ten stát v úvozovkách ty veřejně prospěšné instituce zaostávají a já s tím pocitem žiji, když se tím tématem zabývám. A nyní se pokusím o pár konkrétních příkladů co můžeme. Eh, při nejmenším bychom měli být eh, upřímní a nalít čistého vína ve smyslu, jak eh, bychom s tím měli zacházet z pohledu gramotnosti, jak na regionální, tak na národní úrovni. Možná tam bude pár takových bolestivých momentů, ale alespoň si to upřímně vyřešíme a já jsem rád, že tam Jana výslovně do toho zahrnuje učitele. Tady možná nestojí za to ještě zacházet do podrobností. Ono to bude výzva pro učitele a to to říkám velice obezřetně. A v tom se shodujeme. A pak další záležitost. Něco, čím se nebude zabývat podnikatelská sféra. Ty digitální dovednosti se musí stát nástroji, aby se naši občané stanili občany lepšími aby byli lepšími Evropany. To za nás nikdo nezvládne, protože každý podnikatel si bude hlídat a hřát svou polívčičku, ale jak chceme, aby občané mohli demokratičtěji se chovat v Evropě, to je na nás a doufám, že tím směrem budeme uvažovat všichni. Děkuji, říká eh, Předsedkyně Liliana Rodriguez na dvě minuty. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Já bych v první řadě chtěla poděkovat paní zpravodajce za návrh cestu. Tak hlavní linie dokumentu podle mého názoru jsou dobrým podkladem pro práci Myslíme si, že je důležité zapojit do vzdělávacího procesu digitální oblast, umožnit profesorům proškolování, ale proto potřebujeme lepší strategii na celoevropské úrovni. Digitální éra mění naš, naši práci, naše rutinu, naše životy a i ty způsoby, jak si hrají naše děti, naši mladí, a nejen jak si hrají, ale jak komunikují, jak se učí. Technologie má a v budoucnu bude mít čím dál zásadnější vliv i na vzdělávací procesy, takže je třeba se zabývat tím, jak to postihuje tedy vzdělání. A e, transformace těch vzdělávacích institucí, ta je nezbytná. Stejně tak je nezbytné transformovat i ty pedagogické postupy, ale tady se zatím mnoho ještě nezměnilo. Byla bych ráda, kdyby se tu více soustředilo na školení, vzdělání profesorů a také na podporu regionům. Digitální kompetence jsou zásadní pro mladé, ale také, jak vzešlo z předchozí debaty, by měly celkové populaci umožňovat prostřednictvím celoživotního vzdělání možnost, jak nabývat schopnosti, digitálních schopností, ale také to, aby vlastně díky těmto znalostem se stali kritičtějšími občany, protože tato technologie je pouze prostředkem. Měla by sloužit také sociální inkluzi v tomto globalizovaném světě. A myslím si také, že naše činy by měly reagovat na specifické potřeby, na potřeby obsahu, potřeby profesoru a tady si myslím, že by se mělo změnit to tradiční vzdělání, které stále ještě funguje na univerzitách. Děkuji. Vielen herzlichen Dank. Já vám děkuji, Helga Trpl. Pokus se o minutku. Ano, dnes odpoledne jsme se hodně dozvěděli a já souhlasím s odhadem pana Malinova eh, k analýze, která bude nutná. Vše si musíme opravdu proskoumat. Já ve světle toho, co jsem dnes odpoledne uslyšela, přijdu s pozměňovacími návrhy, ale myslím si, že ten společný přístup nebude problémem. Děkuji, zvládla jsi to za 20 vteřin. Emma McLaughlin, bitte. Thank you. Um, I'm speaking... Eva Beklaka. Já jsem tady jménem paní Sana ona dnes zde není přítomna a začnu blahopřáním zpravodajce. Ta pracovní verze je skvělá, ono je správné zdůrazňovat nikoli pouze přednosti digitalizace, ale i výzvy s ní spojené. Jednu záležitost, kterou zmínila, je, že ne všechny zdroje jsou přístupny všem. Například fyzický pracovník nemá možnost se proškolovat tak snadno a proto je zranitelnější z pohledu průmyslového vývoje. Proto je důležité jak celoživotní vzdělávání, tak i obecně chápání ve společnosti, v čem to spočívá a že to musí být přístupné všem a rovněž i z pohledu pohlaví pro tu budoucnost. Rovněž to, že ne všechny školy jsou ještě napojené a učitele musí být rekvalifikováni pro problém je, kdo bude platit školitele, kteří budou ty pedagogy proškolovat. On tam je ten náklad vysoký, protože tito kompetentní školitele jsou velice dobře placeni soukromou sférou. Tedy možná by se mohlo počítat s onlineovými kurzy. Obecná záležitost se týká potřeby modernizovat výuku ve třídách, která se zatím v podstatě nelíčí od toho, jak to vypadalo před ty lety a přitom ty děti pak absolvují školu do světa, který je úplně jiný. Takže musíme investovat i do vybavení tříd a i do schopností dětí kriticky uvažovat, rovněž eh, vzdělávání prostřednictvím řešení problému či kladení otázek, s tím souhlasím. A zároveň dovolit školám větší autonomii, aby se mohli pouštět i do mm, nových eh, způsobů vzdělávání. Pokud budeme vyčkávat, eh, s čím přijde nějaký školský úřad, tak se nikam nedostaneme. A jelikož unijní úroveň má omezené kompetence, tak bychom měli eh, sdílet vědomosti například otevřenou metodou koordinace. A pak ještě, co by stínová zpravodajka pro digitální Evropu zdůrazním sama, že jak reskilling, tak upskilling jsou klíčem a jinak ještě jednou blahopřeji zpravodajce a rovněž přeji stínovým zpravodajům hodně zdaru. Děkuji, říká předsedkyně a otázka na komisi. Chtěla by se komise k tomu vyjádřit? Ono zřejmě tomu tak není, takže paní zpravodajka ještě jednou. Well, on behalf of the commission. Děkuji a jménem komise opravdu vítám tuto pracovní verzi. Budeme ji bedlivě sledovat, tak jak prochází těmi různými verzemi, jak se vypracovávají pozměcí návrhy a máte pravdu, že ten text bude eminentně potřebný. A Jana, děkuji. Děkuji všem kolegům i stínovým zpravodajům, i představitelce komise za, i za tak pozitivní ovzduší. A musím se omluvit, pokud tady vyvstal dojem, že jsem ve stavu paniky. Osobní příklad, ale prosím, ne, pište to do protokolu. Mám pět dětí Nejstaršímu je 29 a nejmladšímu 12. A když si porovnávám ty nemocnice, tak tam je rozdíl časový 17 let, že? Tak ono, tam ten rozdíl je stoletý a e, jsou to děti, které chodí do stejné školy a do stejné třídy. A já, když jsem chodila do té školy, tak tam byl nudný učitel a tabule, na které se ptalo, psalo křídou. A stejně to tak bylo, když tam chodil můj starší a můj nejmladší a obávám se, že tomu tak bude i u mých vnuček a to přece nemůže být normální. Neustále se tady hovoří o tom zářném příkladu finských škol, kde není žádná tabule, žádná křída, rozestavěné stoly a kolem nich sedí žáci, kteří něco zajímavého řeší. Pokud to dokážou ve Finsku, tak to přece musíme dokázat i my. Ein gutes, ein gutes Schlusswort, lernen. Děkuji. Ano, je pravda, že vyučování musí bavit jak děti, tak učitele, ale opravdu to asi nebude v těch třídách, které jsme zažili všechny a doufám, a často naše děti i vnoučata ještě často toto zažívají a myslím si, že to tedy musíme změnit. Takže lhuta pro pozměňovací návrhy 28. září v 11 hodin budeme hlasovat 20. listopadu a doufáme, že ještě v prosinci to přijde na plenárku, ale nemůžeme to zatím zaručit. Takže 28. září 11 hodin pro pozměňovací návrhy. Hodně úspěchů do další práce na zprávě, zpravodajce a také stínovým zpravodajům. Teď se dostáváme k bodu 8 našeho pořadu jednání. To je návrh stanoviska e- ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj a fondu soudržnosti. Zpráv zpravodaji je zde náš kolega Zdrojevský. Pozměňovací návrhy do 2. října 15 hodin a hlasovat ve výboru pro kulturu budeme 8. Eh, listopadu. Takže pane Zdrojevský, máte na pět minut nyní slovo. Už na vstępie chciałem Já jsem v samém úvodu chtěl poděkovat eh, kolegyni Ton, která právě opouští místnost, právě za tu poslední úvahu, která nemá být v zápise. Ale já jsem za ní nesmírně vděčný. Opravdu je to důležitá věc, kterou zmínila. A pak bych ještě rád poděkoval jednomu člověku, Helze Trupel, šéfce naší delegace do San Franciska, kde jsme si mohli na vlastní oči seznámit s těmi novými technologiemi a i to se nám může obrovsky hodit, když uvažujeme o budoucnosti vzdělávání. A tady to dám do kontextu s tím, co řekla kolegyně Thun. Je třeba opravdu být svědkem toho, jak se věci vyvíjejí, abychom si uvědomili, že nelze už dále otálet a být pozadu tím plynule přecházím do tématu Evropského fondu regionálního rozvoje, protože tam často se podceňuje úloha kreativního průmyslu v nejrůznějších evropských oblastech. Ono, když hovoříme o tomto nařízení, tak tam se zmiňuje výslovně pouze kulturní dědictví a úplně se tam ignoruje nutnost eh, dobrat se pokroku v kreativním průmyslu a rovněž i v těch kulturních oblastech, kde investice se pojí s vývojem a s novými technologiemi a s kreativitou, například s uměleckou aktivitou na níž se ty nové technologie zakládají. A když tedy chci upozornit na článek 167 odstavec 4 smlouvy o fungování EU, tak tam stojí za to pokaždé upozornit na to, že Unie je povinna zohlednit kulturní aspekty v rámci toho, če, čímkoliv se zabývá. A bohužel ono je to často mrtvé ustanovení. Když tedy hovoříme o návrhu toho nařízení, tak tam v tom nařízení se v podstatě jedná pouze o dědictví proto já navrhuji, abychom velice precizně přišli s pozměňovacími návrhy, abychom, a já to zkrátím, jak Fond soudržnosti, tak i Fond regionálního rozvoje se věnoval i aktivní kultuře. To, že investujeme do kultury, to je investice, to není utrácení eh, na spotřebu, to je evropské raison d'être a zároveň záruka evropské budoucnosti v té kreativní oblasti a to, že se dobereme pokroku ve všech aktivitách, které se zakládají na kreativním přístupu k životu. A pak ještě poslední věc na kterou chci upozornit. Vyhodnocování těch projektů, které jsou prováděny a jejich výstupu. Já si myslím, že když se snažíme orientovat na výsledky, na tom nám samozřejmě všem záleží, je třeba mít šířeji koncipované ukazatele a vhodnější pro ty cíle, které tady už byly zmíněny kolegyní. Děkuji. Ano, Pane Zdrojevský, moc vám děkuji. A teď se dostáváme ke kolečku stínových zpravodajů. Pane Řenikov, dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Rád bych na, za, na, za, na začátek poděkoval zpravodaji panu Zdrojevskému. Podporuji jeho přístup s většímu zviditelnění kulturního odvětví obecně. Také podporuji pana Zdrojevského v tom, že skutečně jsou nedostatečné odkazy na kulturu v legislativních text. textech. Je to vlastně také potom překážka pro poskytování finančních prostředků z evropských zdrojů. Já bych se zmínil o třech věcech. Zmínil bych se o tom citlivém tématu eh, politiky soudržnosti, která byla podkopána v minulých letech. vlastně nemělo by, by tomu na zátěž to, že Spojené království odchází z Evropské unie. Finanční prostředky by měly přidělovány na pět základních cílů, to je inteligentnější Evropa, nízkouhlíkové hospodářství, propojenější Evropa, sociální Evropa, což souvisí s implementací Evropského pilíře sociálních práv a udržitelný rozvoj eh, měst také eh, městských a venkovských oblastí. To je dobré. Evropská komise nicméně používá argument, že by měly být určité úspory v budoucím VFR. Takže ty první dva cíle budou financovány s prioritami. Já bych se chtěl zeptat, kde bude, jak bude vypadat evropský pilíř sociálních práv v té nové konfiguraci. Já si myslím, že by tento pilíř měl mít eh, prioritní financování, jinak by to byla pouze taková dekorace. Dále bych chtěl zdůraznit další slabinu toho navrhovaného nařízení. Jsou tam určité ukazatele, císle jsou založeny zejména na množství a nejsou dostatečně popsány. Jako stínový zpravodaj předložím pozměňovací návrhy v tomto směru. A také bych rád doplnil, že nejméně 10 poskytovaných finančních prostředků z Fondu pro regionální rozvoj by měly být využívány pro řešení demografické krize. Myslím si, že toto je velké téma, které by mělo být tedy podpořeno z Evropského fondu. Děkuji, paní Triple. Um, I totally support... Já naprosto podporuji přístup pana zpravodaje, že fondy soudržnosti by měly pokrývat kulturu, měly by být viditelnější a měly mít investice a technologie a kreativní průmysl jsou naprosto propojeny a víme, že přispívají alespoň 5% do evropského HDP, takže tady jsem v souladu. Vrátím se ještě k té rozpočtové otázce, o které hovořil pan Nekov. Máme tu dva problémy. Jednou je částka rozpočtu i pro strukturální fondy. To je naprosto napojeno na otázku částky celého víceletého finanční rámce. Když chcete mít, mít více prostředků, tak to vidím jedině novými vlastními zdroji, protože členské státy nepředloží více prostředků. Takové už to máme signály a to jsou, myslím, problémy v mnoha členských státech a pak tu byla navržena digitální daň a po návštěvě Silicon Valley jsem ještě více přesvědčena, že ta návštěva je oprávněná a musíme přesvědčit kolegy ve vládách členských států, že kdyby tu měly být nové možnosti, třeba v oblasti vzdělání digitální agendy, tak potřebujeme více prostředků do evropského rozpočtu. A pak ta otázka k fondům soudržnosti. Včera v německé televizi proběhlo to, že 300 milionů ze strukturálních fondů nemůže být investováno z nedostatku spolufinancování. Takže ty eh, RAL, ty neohrazené eh, prostředky, ty se navyšují. My tu máme rozpočet, ale nemůže být spolufinancován, tak v regionech nemůžete nic udělat. No a pak tu máme velké sociální problémy, takže s blížícím se jednáním o novém víceletém rámci tu vyvstává další problém a je třeba se mu věnovat. Ano, děkuji, Helgo. Teď, dá, teď se dívám, komise chce k tomu něco říct. Bitte. Zwei Minuten, bitte. Thank you very much, Mar- Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat zpravodaji za návrh stanoviska a i za přispění ostatních členů výboru do diskuze. Jen bych tam připojil maličké dodatky, pokud dovolíte. V první řadě kultura zůstává i nadále jednou z priorit návrhu komise. I uh, náš komisař si uvědomuje, jak je významná tato oblast. Tady mám na mysli ty navržené pozňovací návrhy. A ještě bych zdůraznil ohledně pozměvacího návrhu eh, na ukazatele. Ono je to na členských státech, aby předkládali ty možné výčty a seznamy. Eh, vždy je to ale tendence ty seznamy nějakým způsobem redukovat, takže to by se mohlo rozvést zajímavou diskuzi. A pak ještě k tomu toho odkazu financování a dostupnosti prostředků a výzvě, které čelíme. Myslím si, že tu komise v tom svém obecném přístupu zdůraznila to, že se snaží redukovat byrokracii, právě proto, aby se urychlilo vynakládání prostředků. To je ta hlavní výzva, které čelíme v tomto období. A jsou tu určitá rozhodnutí, které je třeba učinit, nejsou velice populární ani tady mezi poslanci, například Eh, ta míra N plus 3 se má přesunout na N plus 2. N plus 3 bylo zavedeno v tomto období a to byl jeden z těch důležitých faktorů, eh, který vedl právě k těm rozsáhlým prostředkům, které nebyly vypláceny. A nyní tedy vidíme, že tato míra je příliš pomalá a nepřejeme si, aby v nadcházejícím období 2020 až 2027 eh, se to zopakovalo a proto tedy navrhujeme tedy zefektivnění těch návrhů, to znamená redukci. Děkuji. Dank. Ano, děkuji. A ještě pan Strojevský na závěr. Mm, děkuji za vaše připomínky. N plus 2, to je důležitá věc, ale Rád bych ještě se zmínil o dvou věcech, které považuji za obzvláště důležité. Další ukazatele, také, kde chybí tedy určitá ta priorita kultury. Tam chybí vlastně, by to by vlastně zvýšilo flexibilitu toho projektu a nemyslím si, že celý ten systém by byl tím narušen. Čím více ukazatelů budeme mít, které budou poukazovat na to, zda tedy projekt je skutečně efektivní, tak tím lépe. Nemělo by to, nechceme, aby ten systém byl těžkopádný. A potom bych se chtěl zmínit ještě o jedné věci. V posledních pěti letech, pokud jde o kulturu, tak zde mm, byly určitá negativní rozhodnutí, která tedy byla přijata například s politiky soudržnosti není možné financovat žádné nové objekty. A nebo ta částka byla reduk- snížena, kterou, kterou vlastně bylo možno dos- získat do financování kultury. Takže máme mnoho země, země, které, zemí, které se stahly z určitých projektů, které by byly financovány v rámci kulturní, kulturního odvětví regiony v podstatě byly, se stáhly z těchto projektů. Alespoň mají tuto tendenci. Doufám, že v budoucnosti tato situace nebude, tak aby těch 5%, že doufejme, že těch 5% pro kreativní odvětví se ještě nesníží. Myslím, že Helga Triple respektive zmínila se o tom, že naše delegace do delegaci do San Franciska a bylo velice důležité, co jsme tam viděli. To znamená, že co je možné dělat díky veřejným prostředkům, eh, prostředkům v rozvoji technologií a také šance na vědu, výzkum se s tímto zvyšují. A na závěr bych chtěl eh, samozřejmě vás požádat, abyste předložili případně pozměňovací návrhy nebo abyste podpořili mé pozměňovací návrhy, ale musíme říct pravdu. Pravda bohužel není dobrá. Jde o to, že ty prostředky, které vlastně jsou k dispozici, jsou nízké a nejsou často využívány odpovídajícím způsobem protože nejen, že chybí vlastní financování nebo spolufinancování, takže je potřeba lepší prosazování těchto projektů. Ano, mnohokrát děkuji jak zpravodaji, tak stínovým zpravodajům. Přeju vám hodně úspěchů, lhůta do 2. října 15 hodin pro pozměňovací návrhy a 8. listopadu budeme hlasovat ve výboru. A výbor REGI potom bude hlasovat 1 a 22. listopadu. Také zde ten časový plán je velmi napnutý, takže ještě jednou vám mnohokrát děkuji. Tím se dostáváme k poslednímu bodu našeho pořadu jednání pro dnešek, a to je přeskum návrhu stanoviska k zavedení programu Invest EU. Kolega Džambacky je zpravodajem, ale není přítomen. Pochopila jsem, že Emma McClarkin představí za něj ten projekt, takže máš slovo na pět minut. Uh, thank you, Madam Chair. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Omlouvám pana Džambackého, spozdilo se mu letadlo. Nicméně umožňuje mi tak, abych tu představila Angelovo eh, stanovisko na zavedení programu Invest EU. Jak všichni vědí, jsou tu různé strukturální problémy a je větší být, eh, je nutné být koherentnější. Komise tu navrhuje něco, jak tento problém vyřešili, tedy zefektivnit stávající efektivní nástroje FC, CEP, COSME tím, že se tedy toto propojí a, a navrhuje se stávající struktura. Bude tu budou tu in, fond Invest EU, takový poradenský hub a také Invest EU portál bude mobilizovat veřejné i soukromé investice a fond Invest EU bude hrát důležitou roli v těchto projektech při hledání finančních partnerů. Hovoří se o nějakých 600 miliard eur pro období 2020 až 2027. Další důležitý aspekt je zavedení podílu členských států do každé politické oblasti. Oni mohou přidělovat až 5 svých eh, kohezních fondů. A tento fond se bude soustředit na udržitelnou infrastrukturu, výzkum a vývoj, malé a střední podniky, sociální investice a schopnosti. Snaží se takto identifikovat ty oblasti, které plně spadají tady do těch základních eh, kohezních mm, oblastí. Je důležité tedy navýšit eh, rovnost, schopnosti, dovednosti, a to zejména u mladých lidí. U strukturálních reform je důležité, abychom nestratili ze zřetele kritéria zdravého, eh, zdravé finanční zprávy, a věnovali se zejména mladým lidem. Ti jsou důležití pro naši ekonomiku, pro naši budoucnost, pro podporu naší ekonomiky a budoucího rozvoje. Nebudu tu zacházet do detailu. Kolega Angel se těší na vaše připomínky a na vaše pozměvací návrhy. Děkuji, teď se dostáváme ke stínovým zpravodajům a začínáme kolegyni Morgano na dvě kolegou Morgano na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych na, za, na začátek rád poděkoval za kolegyně za to, že přečetla názor zpravodaje, co se týká zásluh tohoto návrhu, respektive vlastního textu. Tak zpravodaj navrhuje zrušení některých bodů. Například pokud jde o určité investice, hovoří se o sociálních infrastrukturách pro obezdomovcích, pro podporu handicapovaných eh, spoluobčanů, integraci imigrantů a uprchlíků. Toto všechno je důležitá věc. Jsou zde určitá pravidla, která byla příliš striktní pro, pokud jde o využívání veřejných financí a tedy samozřejmě soukromý sektor hraje důležitou roli. Terciární sféra také. A Evropská unie musí pomoci podpořit tyto mechanismy. A to k tomu by měl právě sloužit tento nástroj Invest EU. Spra- jsem potěšen, že zpravodaj také zdůrazňuje kulturní a kreativní odvětví. Myslím si, že zde bychom se měli snažit zapojit hmotné a nehmotné kulturní dědictví. Hodnota kulturního a kreativního odvětví vytváří udržitelný růst a kvalitní pracovní místa a také podporuje a propaguje evropské hodnoty na evropské a světové úrovni. Děkuji. Děkuji. In general, I would... Obecně bych z našeho hlediska také podpořila to zviditelnění kreativních odvětví. Ovšem někdy, když si to čtu, vytvoření programu Invest EU, tak tady zase začínáme s něčím úplně novým. Vždyť už roky hovoříme o investic do budoucna a nyní tady to zase po 155. děláme znovu, takže je to takový pro mě divný způsob naší práce. Máme spoustu programů, i Junckerův plán a Horizont a tady zase děláme něco podobného. Někdy si říkám, kdybychom dali vše dohromady a ne přicházet zase s něčím novým. Já, vielen Ano, děkuji. Paní Bild. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji panu zpravodaj. Podle praktické strategického dokumentu komise uvádí, za, vychází z úspěchu Junkrova plánu vzhledem já si myslím, že bychom měli očekávat to nejhorší, protože dosud efektivita těch nástrojů garantujících financování pro malé a střední podniky tedy byla nedostatečná. Zpráva účetního dvora z roku 2017 byla daleko zpřísnější, než komise připouští v úvodu svého návrhu nařízení. Skutečně podle účetního dvora pouze 40 těch analyzovaných vzorků bylo, se týkalo podniků, které vlastně by bez této garance měly problémy se získáváním komerčních úvěrů to, tam je uvedeno 43% z roku 2011. Ve většině případů tyto záruky odpovídaly takovému spíše negativnímu efektu a vlastně vedly k určitému poklesu soukromého trhu, a což by mělo být vlastně naopak rezondé tohoto systému. Komise však nabízí tento nástroj jako něco, co by skutečně mělo podpořit inovativní startupy. Mohli bychom doufat, že tyto pro, nový program zvedne laťku. Ale v tom vysvětlujícím prohlášení nám tedy nes, nás nestačí eh, vlastně přesvědčit o tom, že by toto skutečně mělo být eh, efektivní a spíše vede k tomu, že ta chyba se opakuje. Děkuji. Děkuji. Ano. Počkejte, ještě ne vy. Zastavte, prosím. Máme tady ještě dalšího stínového zpravodaj, který se přihlásil první. Prosím, máte minutu, pan kolega Cany. Eh, Well, <clears throat> I'll, I'll be making a... Já se paní předsedající vyjádřím jménem pana Zakorakise, stínového zpravodaje za EPP, který se omlouvá, nemůže zde být. Jeho jménem bych rád poblahopřál panu Džambackému za jeho úsilí a podělil se o některé záležitosti jména naší skupiny. Ano, um, a pozměňovací návrhy reflektují naše priority a cíle, co by členů výboru za EPP a je pravda, že je třeba investovat více do lidského kapitálu, do dovedností jejich sdílení i sdílenosti kompetencí, jak mezi mládeží obecně, tak mezi mladými podnikateli. Je třeba zajistit udržitelné investice do strategických oblastí a rovněž dlouhodobou zaměstnanost a tím přispět do blahobytu a rovných eh, příležitostí, tak jak eh, pan zpravodaj správně poznamenává ve svém textu. Je třeba rovněž zajistit lepší podporu malým středním podnikům a sociálním podnikům, rovněž vzdělávacím zařízením a i podnikům prostřednictvím mikrofinancování či jiných finančních nástrojů. Je třeba rovněž se zabývat klíčovými eh, společenskými výzvami, zejména demografickým vývojem, jiným postavením mládeže, potřebami mládeže a ve vzdálenými oblasti, například na ostrovech. Je třeba tedy cíleně eh, zacházet s různými politickými oblastmi a eh, prioritně se zabývat těmi, kde může EU eh, přispět největší přidanou hodnotou, zejména udržitelná infrastruktura, výzkum, inovace a digitalizace, malé střední podniky, sociální investice a dovednosti. Ehm, je naší úlohou, co by Evropského parlamentu, požadovat více investic například do vzdělávání a sportu a e, relevantní infrastrukturu. Takto můžeme podpořit vývoj v místě, i tvorbu pracovních míst v místě a i kreativitu a posilovat takto celoevropskou identitu. Náš zpravodaj eh, přijde s poznací návrhy, které zdůrazní to, oč nám v tom programu jde a zároveň vyjádří odbavy z nedostatku financí, zejména infrastruktury pro sportovní činnost a zacházení s kulturním dědictvím i kreativní odvětví. Děkuji, Silvia Kosta, na minutu. Eh, z mého pohledu je konkrétně velice důležité to, co řekl pan Dankal. V oblasti kultury, co můžeme? Komise se domnívá, že tam nelze až tolik dosáhnout, ale v oblasti malých středních podniků hovoříme o společenském aspektu i o kultuře. Nicméně z praxe vidíme, jak to pak vypadá. Ono existoval takový fond, kde e, máme výhradní pravomoce a to byl fond, který se týkal konkrétně kultury. A co se dalo e, za ty dva roky zvládnout? No konkrétně jsme opravdu pokročili ku předu. 50% kultury, 50% médií, tak to to vypadalo z pohledu dělby těch prostředků, ale z pohledu záruk Invest EU, ano, je to přidaná hodnota, ale nesmíme zároveň přijít o tu specifiku, která se týká právě tohoto typu programu. Ono už v těch předchozích fondech ta specifičnost existovala a zcela jasně se tam musí hovořit o tom, že i odborníci z těch jiných výborů musí výslovně se zabývat kulturou, v opačném případě zde nelze mít tu spolupravomoc. Děkuji, chtěla by se k tomu vyjadřit komise? Ne, dobrá. A tedy ještě Emma jednou za zpravodaje. Děkuji kolegové za vaše obavy, frustrace, za to, jak jste se podělili o své dojmy a i za podporu, kterou jste vyjádřili panu Džambackého zprávě. Ano, je třeba vše správně usměnit, aby ten úspěch byl skutečný, hodnota byla skutečná, tam právě je to klíčový aspekt toho Invest EU. Já určitě panu Džambackému ovšem poreferuji, budeme se tím dále zabývat. Hluta pro podávání pozměňovacích návrhů je první říjen. Děkuji, Emo. Já bych to rovněž ráda zopakovala. První říjen 17 hodin Hluta. Hlasovat se bude 8. listopadu na půdě našeho výboru a Ekon společně s výborem pro rozpočet budou pak hlasovat 20. listopadu. Tedy i zde máme napjaté časové okénko a vše musíme dodržet. 1. Eh, října 17 hodin pozměňovací návrhy. Tím se dostáváme téměř ke konci našeho pořadu jednání. No a zvládli jsme to přesně včas. A chci pouze poukázat na to, že další zasedání se bude konat 10. října od 9 do 12.30 a posléze odpoledne od 15 do 18.30 hodin. A ještě dokončím 11. října od 9 do 12.30. Doufám, že se znovu uvidíme a ještě Helga Trpel se přihlásila do různých. Já mám jednu otázku, co se týče EVI EMS na plenárce. Bude to pouze hlasování nebo i s rozpravou? Já se domnívám, říká předsedající, že tam debata nebude, tak to se s tím alespoň počítá. Pouze hlasování. Ono totiž vše je velice těsné a prostě se to tam nevešlo. Zumindest ist, ist mir das so, ist mir das so gesagt. Tak to mi to alespoň bylo sděleno. Gut, Dobrá, tím vás propouštím a přeji vám hezký večer a ještě srdečně díky tlumočníkům, říká paní předsedkyně tlumočníci, děkuji za pozornost a přeji rovněž hezký večer všem.